Good afternoon, everyone. If you would like to take your seat, maybe we can start our meeting this afternoon. As usual. Dobrý den. Dobré odpoledne. V prvé řadě zde máme návrh eh, pořadu jednání, nejsou-li námitky, tak se domnívám, že můžeme bez dalšího schválit. Potom zde mám několik oznámení. Při nejprve společné uh, slyšení k odpovědnosti v otázkách životního prostředí společně s dalším výborem. Budeme hovořit o naplňování směrnice o odpovědnosti v oblasti životního prostředí. Toto slyšení bude zítra. Bude to v půl čtvrté v rámci jednání jury. A Toto slyšení se bude týkat právě průběžného naplňování směrnice a budeme tedy na tom spolupracovat eh, s dalším výborem a já bych ráda přizvala všechny zúčastněné, aby se k nám přidali a přišli na slyšení. Druhé oznámení z mé strany se týká veřejného slyšení ohledně veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Mělo by to být 25. dubna od půl páté odpoledne. Účastnicou budou i vnější eh, řečníci jako Todston, bývalý americký vyslanec v otázkách klimatu. Budou tam také uh, zástupci spotřebitelských organizací, neziskových organizací, eh, soukromoprávních subjektů a dalších orgánů, úřadů a agentur v této oblasti. Takže opět bych vás ráda přizvala, abyste se dostavili na toto veřejné slyšení. Co se týče dneška, tak máme tlumočení do 21 jazyků a jako obvykle platí, že materiály jsou na aplikaci e-meeting, kde k dispozici navíc bude eh, toto jednání přenášeno. Pokud jde o zápis jednání z 15. prosince, 12. ledna, 27. února a 9. března. Pokud nejsou námitky k těmto zápisům a nevyskytnou se takovéto námitky do konce našeho jednání, tak budeme považovat zápis z jednání za schválený. Nyní ještě pokud jde o doporučení koordinátorů z 21. března, tato doporučení byla rozeslána elektronickou formou a pokud nejsou námitky, tak se domnívám, že můžeme i toto považovat za schválené. Přejdeme k bodu číslo 5. Zde bych vám měla já naopak podat informaci ohledně prvního jednání trialogu k ETS. Diskuze se opírala o stanovisko Evropského parlamentu z 15. února a o stanovisko Rady z 28. února. Nedošlo k žádné aktualizaci podle pozměňovacích návrhů, jak říkám, tak probíhalo první eh, jednání, výměna názorů. Identifikovali jsme různé nesrovnalosti a naopak schodu mezi jednotlivými stanovisky a to takže na technické úrovni zvláště nám šlo o uh, lepší sladění s eh, výrobu, lepší kvalitativní řešení referenční hodnoty, eh, přeskum z Paříže, eh, z Řecka a já jsem upozornila na potřebu dalšího trialogu za malského předsednictví, na což tedy byl dobrý ohlas a mezi tím jsme zjistili, že vlastně nebude možnost pořádat další doplňující jednání ohledně ETS, takže bohužel tento návrh neprošel a budeme se muset smířit s tím, co už máme. Technická jednání budou probíhat, ale do zasedání dalšího trialogu, pokud eh, experti identifikují témata, která budou považována za politická, tak e, nám je do okamžiku dalšího trialogu předloží. Nicméně výsledky technických jednání budou předloženy vyjednávacím týmům ke schválení. To byla tedy zpráva z mé strany. A k dalšímu bodu, který máme na programu, kterým je slyšení kandidáta na funkci výkonného ředitele ECDC. Děkuji, Andreo. Posaďte se, prosím. Paní Amon dorazila mezi nás. Jí byla nominována 22. března výkonnou radou ECDC na výkonnou ředitelku této agentury a podle předpisů platí, že kandidát se musí nejprve vyjádřit před příslušným výborem Evropského parlamentu, než bude uh, schválen a měl by tedy odpovědět na otázky poslanců. Paní Amon již mezi nás dorazila jednou, tehdy jako prozatímní ředitelka od 16. května loňského roku, takže dobře víme, že tuto práci zná. A ještě než nám slovo, tak bych vás ráda informovala o tom, jak bude vypadat naše slyšení. Tedy začneme desetiminutovým úvodem paní Amon, pak bude následovat první soubor otázek koordinátorů a zástupců, pět minut. Minuta na otázku, to znamená jedno téma, v rámci jedno, jedné minuty nemůžete vznést pět různých otázek, potom by bylo těžké totiž odpovídat. A následovat bude 45 sekund na následující otázku, pakliže ji budete chtít vznést k danému tématu a následovat bude minuta na odpověď. Tak to by mělo vypadat první kolo otázek koordinátorů. K druhému kolu bychom měli mít 12 otázek v tříminutových blokcích. To znamená, že další doplňující otázky už nebudou umožněny. Následovat bude pětiminutové závěrečné vyjádření paní Amon. Tedy Paní Amon, máte slovo a můžete se ujmout úvodního slova. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, jsem moc ráda, že mezi vámi mohou za, zasedat. Poslední dva roky jsem byla eh, prozatímní ředitelkou agentury ECDC. Dnes zde vystupuji jako kandidátka na tuto funkci. Bylo to velice zajímavé, za ty dva roky jsem měla několik příležitostí diskutovat o tom, jak naše společné zájmy dále rozvíjet, co se týče uh, nakažlivých chorob. Já bych ráda v prvé řadě odprezentovala své vize na následující roky. Jsem lékařkou, vystudovala jsem v Německu a co se týče eh, evropské politiky, tak eh, tato moje dráha začala před 20 lety. EPO program má za cíl, a tehdy měl za cíl, a do dneška to platí, posílit dohled nad uh, nakažlivými chorobami na úrovni Evropské unie. V Berlíně jsem byla vedoucí eh, oddělení pro epidemiologii a úkoly tohoto oddělení byly podobné tomu, co dělá ECDC. Rovněž jsem také zasedala v týmu pro eh, národní eh, odezvy na například eh, chorobu SAS v roce 2003. Na začátku roku 2005 jsem, dohlíž, jsem, dohlí, jsem byla vedoucí dohledového týmu. Tehdy jsme Eh, vyvinuli nový systém TESY. Tehdy jsem vyvinula a naplnila dlouhodobou strategii pro boj proti nakažlivým chorobám v Evropské unii. A ještě než jsem se stala v květnu 2015 eh, před, prozatímní ředitelkou, tak jsem čtyři roky vedla tým pro eh, výzkum to znamená, že jsem pracovala v této agentuře jak v administrativním úseku, tak i v provozním úseku, což mě dobře vybavuje na následujících pět let. A ještě než se pustím do dalších podrobností ohledně mé vize, tak bych ráda popsala stávající kontext, v jakém se pohybujeme. Evropě jsme zaznamenali eh, zvýšený skepticismus. Brexit už je realitou a v tuto chvíli panuje i skepse pokud jde o fakta, výzkum, vědu a bezpečnost. Dominují tedy politická témata. Otázka zdravotnictví je pod uh, ekonomickým tlakem. V Evropské unii zaznamenáváme změnu v demografické situaci v populaci vzhledem k populačním tokům, dochází k technologickým změnám, které rovněž také změní i naše práce, jako jsou eh, e-health, jako big data. Jsou to změny, které už proběhly jako eh, sociální média. Abychom se vypořádali s těmito výzvami, které se nějak netýkají eh, toho, co dělá oblast veřejného zdraví, musíme se vypořádat se stávajícími výzvami a musíme se připravit na budoucnost. Pokud jde o stávající eh, výzvy, tak tak eh, vakcíny a antimikrobiální prevence budou si vyžadovat další pozornost na úrovni Evropské unie. Musíme pracovat na obezřetném používání antibiotik, abychom se vyhnuli eh, rezistenci. Zároveň musíme řešit otázku váhavosti, pokud jde o eh, vakcinaci. Dále musíme plnit eh, cíle, udržitelné cíle do roku 2020 podle OSN NTB, HIV a žloutenka musí zůstat našimi prvořadými cíly. Vím z minulosti, že je to dynamická oblast a neustále se objevují nové a nové výzvy v této oblasti nakažlivých chorob. A Evropská unie musí být nadále připravena řešit tyto otázky a podporovat ty zem, všechny země, aby rozvíjeli dál své systémy a systémy připravenosti. Tato agentura se za mého vedení bude soustředit na činnosti, které pro nás přinášejí tu největší předanou hodnotu. Musíme si dobře seřadit priority v rámci dialogu s dalšími zúčastněnými a musíme se opírat o cíle a ukazatele. Musíme také řešit uh, dopad nových technologií, jak na nás, tak i na další musíme přechodné období řešit odpovídajícím způsobem. Musíme vytvářet strategická partnerství, vytvářet synergický efekt, k čemu se ještě vrátím. Musíme se vyhnout duplicitám. Jako ředitelka chci provést optimalizace celé agentury, chce neustále zlepšovat její fungování prostřednictvím nepřetržitého přeskumu naší výkonnosti. Tato opatření by měla zlepšit fungování naší agentury a měla by také přinést lepší viditelnost této agentury. Těmto výzvám budeme schopni čelit v, v těchto dobách jenom tak, že budeme pracovat eh, v rámci partnerství na úrovni Evropské unie. Agentura ECDC se v tuto chvíli opírá o experty v členských státech a proto musíme neustále budovat a rozvíjet efektivní sítě. Musíme zajišťovat, aby tato centra přinášela další eh, výsledky. Chceme spolupracovat i s dalšími, s komisí, s radou a samozřejmě s Evropským parlamentem, zvláště s vámi zde v, ve výboru ENVY. Také se budu snažit o to, abychom posílili spolupráci s dalšími agenturami EU, jako EMA, EFSA, EMCDDA a MDEA, e abych uvedla jen několik z nich. V zemích eh, sousedících s EU bychom měli nadále vytvářet silná partnerství na globální úrovni Agentura ECDC již má velice dobře nastavenou spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a s různými centry, která se zabývají eh, kontrolou nakažlivých chorob. Tuto spolupráci bych ráda ještě dále rozvinula a posílila a pokud to bude možné, tak bych ji posílila do maximální možné míry. Také jsme v minulém měsíci utvořili nové partnerství v Africe, což doufám bude náš nový partner. Do roku 2022 můj, můj cíl je ten, aby agentura ECDC byla respektovanou agenturou pro nezávislost, vysokou kvalitu a relevantnost svých rad a doporučení. A to si myslím, že je to nejdůležitější, to je ten nejzásadnější cíl, bez něhož eh, nebudeme schopni obstát, ať se budeme snažit jakkoliv. ECDC by měl být důvěryhodný, silný partner, který bude pomáhat členským státům, bude posilovat členské státy i komisy a, a všechny v EU proti nakažlivým chorobám. Chceme vytvořit systém detekce nových výzev a systém rychlé odezvy. Chceme těm, kteří vytvářejí nové postupy politiky na úrovni EU, poskytovat odpovídající oporu a zázemí. ECDC za 12 let své existence si vytvořilo reputaci, co se týče vědy, nezávislosti a kvality. Uh, Pracují tam skvělí a velice motivovaní pracovníci z celé Evropy. A paní předsedkyně, já bych ráda uzavřela to, to tím, co řekla Elien Porlet. Arogance úspěchu spočívá v tom, že když si myslíte, že to, co jste udělali včera, bude stačit i pro zítřek. Jako ředitelka ECDC vám mohu zaručit, že bychom eh, do takovéto situace nespadly a neusnuly na Vavřínech. Děkuji. Děkuji vám, paní Amon, za vaše úvodní slovo a začínáme prvním eh, sekcí otázek koordinátorů. Znovu připomínám, minuta na otázku a držte se vždycky jenom jednoho tématu. Samozřejmě pan Lízy jako první. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji mnohokrát paní Amon za vaši prezentaci. Jsem velice rád, že konečně jsme nalezli řešení pro ten problém, že dva a půl roku jsme neměli oficiálního ředitele agentury ECDC. Já si myslím, že vy jste velice vhodná kandidátka. Mám dvě otázky. Co konkrétně hodláte učinit v oblasti Eh, rezistencí na antibiotika a dokážete si představit, že byste pomáhali Evropské komise v přípravě legislativy? My jako Evropský parlament jsme mnohokrát poukazovali na to, že je důležité dbát na antibiotika nejenom ve veterinární, ale také v humánní medicíně, že si přejeme, aby Evropská komise přišla s konkrétními legislativními předpisy. A druhá věc, Tady musím říct, že bohužel nás nemoc moc není v sále. Například zde není vůbec žádný z zástupce skupiny ECR, i když John Morris, bývalý konzervativní poslanec, vlastně založil ECDC. Co hodláte učinit pro to, abyste více propagovala a posílala roli na ECDC na veřejnosti a také u těch osob, které politicky rozhodují? Děkuji. Děkuji. Nyní čas na odpověď. Takže konkrétní práce pro AMR spočívá v tom, že teď připravujeme akční plán jednotného zdraví, kde samozřejmě přispíváme, v čem, přičemž naše část je, spočívá v tom eh, dohledu, posuzování rizik, a poskytování pokynů ohledně osvědčených postupů při eh, kontrole infekcí. A pokud jde o práci na, při přípravě právních norem, tak jsme v zásadě k dispozici. Na žádost komise jsme připraveni pomoci. Takže cokoliv je potřeba, když potřeba dát nějaké podněty, nějaké informace, eh, nějaké do, podklady a doklady o tom, co může být eh, efektivní v boji proti eh, AMR, tak to my můžeme poskytnout. A pokud jde o mm, public relations, tak pokud jde například o antibakteriální rezistenci, tak tam máme především jako hlavní iniciativu, iniciativu ten den o um, antibiotik, eh, eh, kdy eh, můžeme velmi efektivně zvyšovat povědomí veřejnosti, kdy komunikujeme hm, jednotlivým subjektům, kteří jsou aktivní v této oblasti. Chceme jim poskytovat poselství hlavní, aby všichni měli hlavní poselství, jednotné tedy, a aby ti koncoví eh, příjemci těch informací dostali stejné, všichni stejné informace. Musíme pracovat individuálně, protože někdy ten kontext je důležitý z hlediska toho, jak se to eh, poselství nastaví a jak může vlastně eh, fungovat a to může být pro různé oblasti. Plnící otázka, pan Líze. K té druhé otázce jste strana na závěr řekla, že je pro další otázky. Ovšem má otázka se netýkala pouze rezistence na antibiotika, ale týkala se také celkově práce ECDC. Jsem toho názoru, že musíme učinit mnoho, mnohem více proto, aby politici, kteří rozhodují a také veřejnost správně vnímala, co vaše agentura dělá a proč je vaše práce důležitá. Tady ten prázdný sál to ukazuje bohužel. Eh, samozřejmě kolegové mají i jiné povinnosti, ale přesto si myslím, že eh, zájem kolegů by mohl být větší a proto si myslím, že bychom společně se měli snažit o to, abychom vaši práci představovali transparentněji a účinněji na veřejnosti. To, to nebyla vlastně až tak úplně otázka. Já souhlasím Proč jsem zmínila ten den eh, informa, informací o antibioticích? Tak to je proto, že, se, že to považuji za dobrý model, jak můžeme eh, dosáhnout eh, k širšímu okruhu lidí. Teď vidíme například určitou váhavost, pokud jde o vakcíny, kdy my máme určité toolkity, které jsou dostupné všem v Evropské unii, ale je důležité přizpůsobit eh, kontextu jednotlivých zemí. O to se snažíme, aby, aby ty země, které, kde se ví, které znají ty své voliče nejlíp, aby to mohli využít a uplatnit v kontextu eh, jednotlivých zemí. A za SAD, paní Dali. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Amon, vítejte opět mezi námi. Jsem rád, že se tu můžeme bavit o těchto otázkách, které jsou nesmírně relevantní, eh, relevantní pro všechny občany u nás doma i všude. Ukázala jste za, dva, za ty dva roky, co dokážete eh, a já doufám, že budete pokračovat. Ale mám takovou jednu relevantní otázku, která leží hodně lidem v Evropské unii na srdci zrovna teď. Po té, co jsme dostali tu zprávu, že eh, v některých členských státech, včetně eh, Rumunska, došlo k eh, případům úmrtí na došlo eh, k těmto problémům se spalničkami, včetně některých eh, závažných případů, které skončily i eh, úmrtím několika lidí, takže toto je zásadní ten problém spalniček. Jak si myslíte, že ECDS může tuto záležitost řešit? Jste v kontaktu s členskými státy? A jaká je případná role ECDC v tomto konkrétním případě? Děkuji, paní Amon. No, spalničky, to je příklad situace, kdy ano, v těchto máme 11 členských států s e, e případem infekce nejvíce v Rumunsku. A myslím, že je to příklad, e, který ukazuje, že nepoužíváme vakcinaci e, v té míře, jak bychom mohli. To vůbec neznamená, že bychom chtěli ukazovat prstem na nějaký stát. Příklad Rumunska je takový, že většina těch případů je do věku 4 let. V Belgii je zase většina postižených starší než 15. Takže epidemiologie v každé zemi je jiná a je zcela zásadní vědět, jaké jsou ty zranitelné populace. A to my můžeme zjistit, protože máme k tomu ty údaje. Můžeme tak získat velice jasná data, aby mohla být přijatá potřebná opatření. Ovšem v zásadě je to jednoduché. Musí se uzavřít ty mezery v eh, vakcinaci a musíme pak sledovat ten celý eh, přenosový řetězec té choroby, sledovat, eh, přihlížet ke kontextu, abychom viděli, kde jsou ty rizikové případy. Ještě doplňková otázka, protože to zapadá přesně do toho, o čem jste hovořila na začátku skepticismus vůči vědě a vůči vakcínám a že je potřeba řešit tuto váhavost. Vy říkáte, že v zásadě je to jednoduché, no ale co v praxi? Mohou být dány členským státům nějaké pokyny, jak povzbuzovat k vakcinaci a jak pak případně úplně vymítit spalničky? No v zásadě máme po ruce určitá opatření, máme komunikační eh, soubory pro pracovníky ve zdravotnictví, ty, kteří jsou ve styku s rodiči. V případě, že jsou, že jsou nějaké obavy ohledně bezpečnosti. A tohle jsem právě říkala už dříve. Musíme s těmi státy spolupracovat, musíme uspůsobovat ta poselství, aby se dala uplatnit v národním kontextu. Samozřejmě, že musíme oslovit možná jinak rodiče malých dětí než, eh, nezlet, než některých starších nezletilých. Takže záleží, záleží na tom, jak to funguje v té které zemi. No pokud jde o nějaké pokyny, no, ono to všechno už existuje, ale musíme to všechno eh, zapracovat do, té, do toho rozhodovacího procesu, aby všichni měli jasno v tom, že je to opravdu důležité téma. Děkuji. Pan Gerbrandy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní eh, doktorko Amon, děkuji, že jste se dostavila. Já jsem rád, že bude konečně v ECDC skutečně výkona, výkona ředitelka a má otázka se rovněž týká eh, antimakrobiální rezistence. Akční plán komise v podstatě již eh, doběhl v loňském roce a potřebujeme nový. A já se táži, zda se domníváte, že potřebujeme agresivnější plán než ten předchozí a také vzhledem k odpovědím, které jste již dala panu Lízemu. Co soudíte o mezinárodní spolupráci? Třeba, že byste spolupracovali s čínskými ECDC. víme, že ty superodolné bakterie eh, budou, se budou šířit mezinárodně a máme sice všechno eh, dobře nastavené v Evropě, ale, no, ale pokud eh, to nebude uděláno jinde, tak i tak může vzniknout nebezpečná situace. Jak se na to díváte? I pokud jde o akční plán, tak jsme již takový plán měli a vyhodnotili jsme, respektive komise vyhodnotila, co vzešlo z, z veškeré té práce. Ukázalo to, že jsme dosáhli určitých kroků, ale že stále ještě je co dělat. Takže Například se na to můžeme dívat z perspektivy One Health, nebo, jak jste zmínila, zmínili, můžeme také reagovat tím, že navýšíme přítomnost Evropské unie v kontextu mezinárodní spolupráce. Protože, jak jste eh, řekla, ano, je to pravda, je to momentálně globální záležitost a my doufáme, že spolupráce s VHO, s velkými státy, s, s dalšími aktéry nám pomůže to řešit globálním měřítku a takovým synergetickým způsobem. A už několik let také funguje spolupráce s Kanadou a se Spojenými státy a my se snažíme již um, sladěvat práci napříč Atlantikem. Existují však ještě další oblasti, kde můžeme spolupráci zintenzivnit, spolu, jako například spolupráce s Indií, kde se zdá, že právě odkud pochází tedy řada těch odolných, eh, odolných organismů. Chcete něco doplnit? Ne. Takže paní Konečná. Mě, uh Dovolte mi eh, ne, na začátek možná netradičně poděkovat paní Amon, protože ona v té nelehké době, ve které ECDC byla, když neměla stabilního ředitele, tak jako pověřená ředitelka, alespoň z toho, co jsem jako kontaktní osoba měla možnost sledovat, eh, dělala skvělou práci. Myslím si, že eh, zaměstnanci, ti, které ECDC má, oceňovali její práci, dovedla zorganizovat nový tender na novou budovu a nové prostory, ve kterých se ECDC snad příští rok odstne a jsou opravdu reprezentativní konečně. Takže eh, na začátek mi dovolte jí poděkovat za to všechno, co udělala, byť jako pověřená ředitelka, protože možná pro ty, kteří se tou agenturou tak úplně nezabývali, tak si ani nevšimli, že vlastně řádný ředitel v té agentuře není. A já jsem moc ráda, že nakonec tady dnes sedí před náma na tomto slyšení. Eh, velmi stručný dotaz, který mám a paní eh, Amon o tom mluvila na začátku, a to je to propojení s těmi a spolupráce s ostatními evropskými agenturami. Eh, je to téma, které nás určitě čeká, protože nemůžeme každý eh, si hrát na tom svém písečku, což se občas děje. A proto jsem se chtěla zeptat, jak, eh, jestli by nám mohla dopodrobna vysvětlit nebo lépe vysvětlit, jak si to představuje konkrétně například s agenturou EMA, která má podle mě nejblížký CDC. Máte slovo, paní Amon? již máme s, s EMA e, těsnou spolupráci a to právě v oblasti antimakrobiální rezistence a, vak, a vakcín. A to, co, o, o co se tu snažíme, je, že se snažíme všechny e, ty informace, které má EMA a které máme my, združit tak, abychom měli pak lepší eh, jakousi rozhodovací základnu pro osoby zodpovědné za rozhodování prostřednictvím například mezi agenturní zprávy, antimakrobiální eh, konzumaci a rezistenci pro zvířata a lidi. To je zpráva, kterou jsme vydali už v roce 2015. Chystá se nová verze eh, v červnu. A když um, tedy osoby zodpovědné za rozhodování vydávají příslušná rozhodnutí, tak my se snažíme, aby měli ucelený obrázek a povědomí. Pokud jde o eh, další eh, formy spolupráce s EMA, tak je to eh, v oblasti zejména vakcín, očkování a to zejména tedy z té v té, v té kombinaci, to znamená, oni se zabývají bezpečností, efektivností či použitelností, užitečností, efektivností po té, co byly e, již licencovány, co byly povoleny. To se dá dělat také e, tímto e, způsobem na základě spolupráce. Ještě s dalšími agenturami nejenom, že si vyměňujeme pracovní programy jako až do posud, ale eh, také se, si, také se koordinujeme, to znamená koordinujeme programy a iniciativy, eh, sejdeme se a pak hledáme, eh, kde jsou prostě oblasti, kde se to překrývá, kde můžeme spolupracovat. Doplňková otázka, paní Konečné? Ještě nějaké spektrum nebo něco, co třeba by bylo ještě zlepšit nebo potřeba zlepšit například i tím, jak máte nastavené dneska eh, vaše rámce, to znamená třeba rozšířit v kontextu toho, co se dnes děje v Evropě ve souvislosti s infekčními eh, nemocemi, či eh, zda v tomhle případě legislativně si myslíte, že není potřeba nic činit. Uh, uh, myslíte, pokud myslíte o to rozšíření tedy mandátu pro ty infekční eh, choroby nebo ještě nad rámec infekčních chorob? Under the infectious disease. Myslíte v rámci těch infekčních chorob? No, Naš, naše eh, výchozí eh, regulace nařízení nám v podstatě dává eh, všechna pravidla, která potřebujeme. Máme mandát pro vyhodnocování rizik a poskytování pokynů a variant pro různá kontrolní opatření, která spadají do zodpovědnosti členských států a na, Evropsk, na úrovni Evropské unie, unie provádí koordinaci komise. Já to já nemám pocit, že bychom museli některé z těchto pravomocí eh, eh, na sebe získávat. Já jsem velmi spokojená se spoluprací s členskými státy a v komisi a my se snažíme jim dávat potřebné podklady a prostředky k tomu, aby mohli potom přijímat potřebná opatření k um, boji s krizemi a chorobami. Děkuji. A následuje paní Dornáno. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní doktorko, za to, že jste se dostavila, za vaše odpovědi. Předložené dokumenty eh, k této výměně názorů eh, dosvědčují vaše zkušenosti při řešení sanitárních krizí v oblasti kontroly a e, dozoru nad přenosnými chorobami. Jsou to nepochybně e, tedy ty, některé ty nepřenosné choroby jsou e, prioritou malského předsednictví. Ale šíří se také infekční choroby. Aniž bychom chtěli stigmatizovat, tak je nutné říct, že v podstatě nová populace trpící chudobou Eh, sebou přináší určitá eh, rizika. A tudíž já mám otázky dvě. Jakým způsobem chcete posílet, posílit programy dozoru eh, nad infekčními chorobami, jejich monitorování a jak chcete maximálně zajistit očkování v kontextu, kdy existují značné kontroverze, pokud jde o vedlejší účinky některých Eh, některých vakcín, případně jejich nedostatku. Okay, thank you for, for, for your questions. Děkuji eh, za otázku, pokud jde o posílení eh, dozoru, monitorování těchto nakažlivých chorob. Tak na tom již pracujeme s členskými státy a chceme udělat následující chceme nějakým způsobem překonat ty problémy, které až dosud vnímáme. Jednou z nich je členským státům umožnit snadnější eh, oznamování a chceme také, aby údaje z toho eh, monitorovacího systému byla snadněji dostupná a více použitelná. Aby v kratší době viděli, jaká je situace v jejich zemi. Proto teď máme i možnost eh, zpráv pro jednotlivé země, aby měli také určitý celkový přehled o té země a eh, budujeme také kapacitu v té země, posilujeme, připravenost, eh, abychom věděli, jestli tedy z hlediska třeba budování kapacit, školení zaměstnanců, ale také laborator, podpora laboratorní práce, protože laboratorní zjišťování eh, a detekce, to je důležitá součást pro eh, ty choroby, které se dají, eh, kterým se dá předcházet očkování, aby se přerušil přednosový řetězec. Ehm, pokud jde o mm, boj ehm, s falešnými zprávami o vedlejších účincích, To můžeme dělat jenom prostřednictvím dokladů, prostřednictvím transparentnosti a prostřednictvím informování eh, tedy o tom, co se děje, možná souběžně s vakcinací, ale to neznamená, že to způsobuje vakcinace. No a pokud jde o zásoby eh, vakcín, tak to je také samozřejmě eh, problém, na tom pracujeme s komisí, to znamená například pomáhají společné zakázky, je důležité také nastavit mechanismus mezistátní, aby si vypomohli v případě potřeby. Doplňková otázka, paní Ornano. No, když jsem hovořila o těch ještě populacích v, pre, v prekérních okolnostech, eh, o chudých po, populacích, tak to je zejména například tuberkulóza eh, a některé další choroby, zajímalo by mě, co si o tom myslíte, protože ta tu odolná tuberkulóza, to je problém. A pak, pokud jde o ty vakcíny, eh, hovoříme o exavalentních, pentavalentních vakcínách. A údajně dochází eh, zásoby těch běžných vakcín, tetanus, mm, eh, mm, neštovice a tak dále. Mě by zajímalo, jakým způsobem se na to díváte. Pokud jde eh, o tu prekérní situaci, já nevím přesně, jaká je vaše otázka. Jistě, že jsou zranitelné populace, které jsou poněkud více postiženy alespoň tuberkulózou a HIV. Ale jak jsem řekla, musíme identifikovat tyto populace A nejlepší způsob, jak oslovit tyto populace, jak jim zajistit přístup eh, k eh, zdravotnictví, ten musí být eh, nalezen pro každou zem. Pokud jde o nedostatky vakcín, no tak bezprostřední pomoc, kterou můžeme dát, pokud budou existovat nějaké pokyny k, k tomu, jak lze zajistit prioritizaci těch vakcín, které dostupné jsou. To je ta bezprostřední pomoc, kterou jsme schopni nabídnout. No a pak už je to o diskuzi, jak jsem říkala dřív, společné zakázky, výměna mezi členskými státy. A na začátku června bude zasedání o vakcínách, kde se rovněž budou řešit otázky tohoto eh, typu. Děkuji. Tím končí první kolo otázek a dostáváme se k druhému kolu, kde jsou jiná pravidla. Minuta na otázku, jedno téma a dvě minuty na odpověď a žádná doplňující otázka. Pan Faria. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také mnohokrát paní doktorce Andře Amon, kterou zde velice vítám. Jak si vzpomínám, já jsem byla na té eh, v rámci delegace eh, jsem navštívila agenturu a mohu skutečně potvrdit tu vynikající práci, kterou provádíte. Mám tady eh, takovou otázku, kterou se zabývá mnoho portugalských občanů. A ta, to je tato. Jak jistě víte, Eh, v Portugalsku vypukla hepatitis A, zejména u homosexuálů. A je to skutečně závažná situace a ptám se, jak ECDC by mohl mít více účinný právě v oblasti komunikace napříč Evropou, aby podpořilo užší propojení, aby bychom jako Evropa byli schopni rychleji zareagovat v případě infekčních chorob. A skutečně i rychleji si sdělovat informace. Ptal jste se na žloutenku typu A? Ano. Žloutenka typu A je jednou z problematických oblastí, kde je nedostatek opravdu vakcín a jak už jsem říkala předtím, tak my musíme v tuto chvíli zjistit, zda by se mohly jednotlivé země vypomoci nějak. Žloutenka typu A je zastávající situace, kdy došlo k šíření této choroby u homosexuálů, opravdu problematická, protože budeme skutečně muset přijít s, s cílenými preventativními opatřeními. Tohle je opravdu třeba řešit prostřednictvím cílených komunikačních kanálů, prostřednictvím prostředníků, kteří budou v rámci těchto komunit schopni sdělit příslušné informace. Musíme spolupracovat eh, s nimi i co se týče HIV AIDS. A to znamená, že už určité sítě ustavené jsou a můžeme je využít i pro účely ochrany proti žloutence typu A. To se domnívám, že by mohlo být nejefektivnější v této eh, věci. Děkuji. Děkuji. Pan Zorino, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych vás zde rád přivítal. Děkuji vám za práci, kterou odvádíte. A e, musím říct, že e, také si přeji, abyste mohla ve své práci pokračovat. A co se týče tohoto slyšení, tady jsme hovořili mnoho o, o Eh, rezistencích na antibiotika, o infekčních chorobách. Eh, to je jistě velice závažné. Já se ptám, měli bychom jako Evropa mít zájem na to, abychom například velice omezili používání antibiotik v zemědělství. A taky jsem rád, slyšeli, že jste hovořila o strategii zvyšování povědomí a spolupráce s členskými státy, kde tady hodláte zavádět konkrétní opatření a ten váš návrh, aby se vytvořil den vytváření povědomí pro, takovýchto, pro takovou problematiku je velice dobré. Ale je tady oblast, které se nevyhneme a to je výzkum alternativních léků. A to je, myslím, bod o kterém si ještě detailně nehovořila. Rád bych si vyslechl, jaká je vaše strategie pro to, abyste podpořila takovýto typ výzkumu, výzkumu alternativních léků. A ještě konkrétní otázka e, mé zemi. Jak dobře víte, vypukla tedy žloutenka typu A, takže měla by se nějakou bezprostřední e, radu, jak, jakou strategii zvolit pro to, abychom e, dokázali účinně bojovat proti tomuto typu žloutenky. K té první otázce strategie výzkumu alternativního lékařství. Výzkum to není úplně naše pole působnosti, ale co bychom mohli v těchto případech udělat, je to, že tam, kde existují určité zprávy na toto téma, bychom se mohli zaměřit na eh, výzkumné poznatky a mohli bychom sledovat, co je k dispozici co, o, o co bychom se mohli opřít, o jakou sloučeninu bychom se mohli opřít. Můžeme tedy e, tohle využít, ale nemůžeme v rámci našeho mandátu sledovat a dohledávat příslušné látky. Co se týče žloutenky typu A, tak já myslím, že už jsem to říkala, opravdu zde se musíme zaměřit na konkrétní komunitu mužů, kteří mají pohlavní styk s muži. Ti jsou v tuto chvíli nejzasaženější a zde bychom měli posilovat osvětu, měli bychom se soustředit právě na ně, co se týče prevence. A měli bychom se snažit o to, aby tam, kde nemoc propukne, byla vyhledána rovněž lékařská péče. Další je pan Ek. Dankeschön. Děkuji. Vážená paní Amon, Díky antimikrobiální rezistenci máme celoročně tisíce, stovky tisíc osob, které takto umírají. A to jsou pouze ti statisticky zachycení. Pan Kajtis eh, přišel s odpovědějícím prohlášením na antimikro, ohledně antimikrobiální rezistence. Říká, že to je obrovské nebezpečí pro zdraví jak lidí, tak zvířat a chce, abychom se rychleji zabývali tímto problémem a bojovali proti němu silněji. Já ovšem mám pocit, že kampaň evropských institucí, která se týká rezistence na antibiotika, se omezuje pouze na jakousi osvětovou práci na veřejnosti. Asi před 14 dny jsme tady v parlamentu hlasovali o zlepšování podmínek pro chov králíků, ale komise hned řekla, ne, ne, tento problém si mají vyřešit země sami, které mají velké chovy králíků a komise řekla, že nechce žádnou legislativní celoevropskou iniciativu. A já se pám, pokud se stanete výkonnou ředitelkou ECD, SEDC, jaký záměr máte, eh, jak přesně hodláte tedy čelit tomuto nebezpečí rezistence na antibiotika, zejména v oblasti masového chovu zvířat? Můžeme počítat s tím, že budete předkládat zprávy, ve kterých se zaměříte na jednotlivé druhy zvířat. Tady bychom například mohli Acho. Králíku je jeden z typů chovů, kde se používají nejvyšší dávky antibiotik. Pokud možná bychom mohli pomocí takovýchto zpráv obměkčit či přesvědčit komisi, která je momentálně, řekl bych, zablokována v této věci a nechce se jí věnovat. Naše pole působnosti je oblast nakažlivých chorob u lidí a vy upozorňujete na oblast, která opravdu nepatří do našeho pola působnosti. Leda, že by došlo k určité nákaze ze strany zvířat na třeba ošetřovatele nebo chovatele zvířat. Samozřejmě k takovým situacím dochází, že se nemoc přenese na ošetřovatele či chovatele a i to musíme v takovém případě sledovat, ale v tuto chvíli co se týče situace zvířat, tak zde nemůžeme úplně intervenovat. Thank you very much. Já děkuji. Další paní Šajepirk, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych poděkovala paní Amon za to, že se dostavila k nám na výbory. Již tři roky působím zde v parlamentu a velice pečlivě sleduji eh, vývoj v této agentuře. Ebola, virus Zika a tak dále. Ráda bych se vrátila k tomu, co zde nadnesli pan Líze a pan Gerbrandy k jejich otázkám. Rezistence na antibiotika, jak s tím hodláte zacházet? Za nizozemského předsednictví se udělalo mnohé, byla přijata opatření, vy jste hovořila o akčním plánu, komisař Andruskajte řekl, že eh, to bude v blízké budoucnosti zásadní téma. Já osobně, když hovořím například se zástupci místních orgánů zde v Bruselu a vysvětlují jim, o čem hovoříme zde v parlamentu a co kdo řekl k této otázce a o jejím významu, tak někdy musím říci, že my nemáme v rukou žádné účinné prostředky proti určitým typům chorob právě v důsledku rezistencí. Měli bychom tedy mnohem jasně informovat také zástupce místních a regionálních orgánů, aby eh, obyvatelstvo skutečně bylo dobrým způsobem informováno. Počítáte s něčím takovým ve vašem akčním plánu? Děkuji za tuto otázku. Ono nejde jenom o výbor regionů, měli bychom spolupracovat s každým, nejen s nimi. Po dlouhá léta jsme se skutečně snažili zviditelnit tento problém a dostat jej mezi témata politických vůdců a to se nám podařilo. V tuto chvíli bychom měli se snažit o to, abychom spojili síly. Nic není horšího, než když eh, přicházejí různé zprávy, různé informace z různých míst. To je jisté, že to není žádoucí. Když jsem hovořila o tom Evropském dni osvěty a o antibioticích, tak zde je spousta zúčastněných, nezisková organizace, Světová zdravotnická organizace, další agentury a dokonce eh, Světová zdravotnická organizace má stejný den osvěty, eh, co se týče používání antibiotik, jako my. Nakonec mají i celý týden, probíhá to ve stejnou dobu. A my jsme zaznamenali, že státy tyto informace opravdu přejímají a následně pořádají akce ve svých vlastních zemích. Co se týče lékařů zúčastněných, cílí tyto akce i na pacienty pochopitelně, pořádají se různé tiskové akce. To znamená, že jedeme na mnoha kolejích a snažíme se o zakomponování různých způsobů práce. Nejde jen o lidské zdraví, jde i o oblast farmacie, o oblast veteriny, o oblast zubařství. Je to skutečně celá škála různých účastníků, na které se snažíme cílet naše snahy a oni jsou ochotni na daném tématu s námi spolupracovat. Už jsme zaznamenali určité výsledky, ale nejde je čekat příliš rychle potřebujeme vyčkat, je to běh na dlouhou trať, musíme mít před sebou pětiletý až desetiletý výhled. Děkuji vám. Paní Melie, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní doktorko Amon, blahopřeji vám k nominování a doufám, že i nadále budete moci odvádět s vaší agenturou dobrou práci spolupráci s dalšími evropskými agenturami, to je téma, o kterém bych ráda hovořila. Mám na mysli konkrétně EFSU. E, máme vysoké standardy pro naše potraviny. Naše potraviny jsou velice bezpečné, ale navzdory tomu dochází občas k například infekcím salmonely, listerie nebo kampylobakterie a já bych ráda od vás se dozvěděla více o tom, jak si představujete tu spolupráci, jak ta spolupráce probíhá, jak se informujete a jak jste schopni rychle jednat ku prospěchu spotřebitelů. Spolupráce s agenturou EFSA je vlastně naše nejdelší spolupráce, kterou s jakoukoliv agenturou EU máme. Od roku 2006 každý rok má tvoříme společnou zprávu o, o nemocích z potraven. Schromažďujeme různé informace o potravinách, krmivech a tak dále. Je to v podstatě zdravotnická zpráva, jednotná zdravotnická zpráva a to je způsob, jak to řešit. A my jsme tady společně i eh, vydali tiskovou zprávu následně po této společné zprávě. A co se týče nových nakažlivých chorob, tak jsme provedli společné vyhodnocení. To znamená, že zde se slučují eh, tyto dvě oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. A lze tedy podnikat společná opatření. Děkuji vám. Pan Fariága, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní doktorko Amon, nyní se eh, dostáváme k tematice infekce eh, virem HIV. To je také téma, kterým se dnes zabývá portugalské obyvatelstvo, tedy víme, že zásadně je co možná nejdřívější diagnóza, a tak, aby ten pacient mohl co možná nejdříve brát léky, které potom sníží veškeré ty účinky negativní této nemoci. A proto se vás tam, jak podle vás by měl vypadat konsensus na evropské úrovni o, te, o tomto tématu a jak by se pak měly zohlednit v rámci takového tohoto to konsensu specifika všech zemí. A dobře víme, že posledních 30 let došlo k velkému vědeckému pokroku, co se týče HIV, bylo to úspěšné. Proto se ptám, jaká doporučení byste z toho mohli vyvodit a e, vlastně doporučit do jiných, do jiných odvětví zdravotní problematiky, tak aby tam byl také takový úspěch, jakého se podařilo právě v oblasti HIV. Já začnu u HIV. Jak, jak správně říkáte, to je velice důležité, aby došlo k včasné diagnóze a aby ti, kteří jsou již diagnostikováni, dostali odpovídající péči. Stále zde máme cíle udržitelného rozvoje, které se soustředí konkrétně na oblast HIV a na to, aby do roku 2030 jsme byli schopni vymítit HIV. E, tohoto cíle dosáhneme jedině tehdy, pokud se budeme více soustředit na prevenci HIV a o to nám jde. To se snažíme podpořit. A ačkoliv je dobré, že v tuto chvíli již je k dispozici léčba a ti, kteří jsou zasaženi touto chorobou, mohou vést víceméně normální život, ale stejně život bez HIV je lepší, takže bychom se měli snažit z toho lidského, etického hlediska, ale i nakonec z ekonomického hlediska, jakož ta léčba není vůbec levná, měli bychom se snažit o to, abychom se dostatečně zamysleli nad podporou prevenčních programů. A to je v zásadě i to, co bychom měli podnikat eh, vždy a každopádně. Naše středisko se jmenuje Středisko pro prevenci a dohled. To znamená, že bychom měli ještě více mobilizovat své síly, co se týče oblasti prevence v oblasti jednotlivých chorob. Děkuji a prosím paní Dali. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, paní doktorko. My se vracíme se stejnými otázkami a s návaznými otázkami to, protože to je velice zajímavé téma a já bych ráda se vrátila ještě k vašemu úvodu. Na začátku jste v jeden moment říkala důrazně, že je třeba okamžitě konat. A to takže hned, nikoli třeba po roce. Myslím, že jste asi navazovala na určité konkrétní situace. A také jste říkala, že často je to byrokracie a další eh, kroky, které si vyžádají více času, než by bylo nutno. A my zde hovoříme o velice důležitém tématu a já s vámi souhlasím v tom smyslu, že je třeba konat okamžitě. Spíš eh, včera bylo pozdě. Jak si tedy představujete, že byste tuto otázku řešila a jak byste ji uvedla v praxi, pokud dojde k takové situaci, jakým způsobem byste zajistila, aby byly podniknuty okamžité kroky. No já jsem měla na mysli eh, to vyhodnocení rizik, okamžité vyhodnocení rizik. A obecně jsem měla na mysli včasnou identifikaci rizik. My se opravdu maximálně snažíme o to, abychom sledovali pole, prostředí, abychom sledovali vývoj v různých oblastech, který by třeba mohl časem zasáhnout EU. Potom provedeme vyhodnocení rizika. A při vyhodnocení rizika vždycky uvádíme různé varianty, možnosti prevence. A tím nemyslím jenom prevence jako takovou, ale i eh, oblast kontroly. Jak sama správně říkáte, něco lze řešit okamžitě, a to by mohlo řešit situaci třeba šíření určité choroby, ale neřeší to otázku jak, jakési, jakéhosi dlouhodobého dohledu. Ty dlouhodobé kroky, dlouhodobá opatření si vyžádají změnu struktury, změnu zázemí, z, nastavení nových nástrojů, zavedení nových nástrojů. A já naši práci v těchto zemích vidím právě takto. Že bychom chtěli těmto zemím pomoci řešit včas vystalé otázky. Pro nás jde o to, abychom posílili připravenost a bezpečnost na úrovni EU tím, že se budeme snažit o to, abychom zlepšili situaci v jiných zemích. Děkuji, paní doktorko, a poslední otázku vám položím já. Já bych se chtěla zeptat, co, jaké nejdůležitější výzvy vidíte jako ředitelka. Hovořím zde o rozpočtu, o zázemí, o prostředcích. Jak jsem říkala, samozřejmě jsou zde ekonomické problémy, s nimiž se budeme muset vypořádat. Na začátku roku 2018 budeme mít desetiprocentní e, škrt který bude ukončen, ten začal v roce 2013, možná dojde k dalším omezením, co se týče našich prostředků. A to jsem měla na mysli. My se musíme snažit o to, abychom se nejvíce zasazovali o činnosti, kde toho dokážeme nejvíc. To musíme v prvé řadě zjistit. Nejprve musíme vůbec být schopni poměřovat ten dopad našich prací. Já proto hovořím o cílích, ukazatelích a referenčních hodnotách. Proto musíme hovořit s našimi partnery a dalšími zúčastněnými. Musíme přinášet nové návrhy toho, jaké činnosti podle našeho názoru přinesou nejlepší výsledek, ale to zvládneme akorát tehdy, pokud budeme schopni dostatečně věc prodiskutovat s dalšími. Musíme zjistit, jestli i oni v dané věci vidí takovou přidanou hodnotu, jakou případně vidíme my a to jsem měla na mysli. Je důležité, abychom ten náš dopad co nejvíce maximalizovali. Pokud něco vytváříme, tak je to práce nezávislá, kvalitní a tak dále, ale třeba ji nikdo nevyužije. A pak už je jedno, jestli pracujeme efektivně nebo ne. Je to stejně plýtvání, pokud to nikdo nevyužije. My bychom se tedy měli zaměřit na to, co lidé využijí, co je skutečně užitečné. A pak bychom měli pracovat na tom, abychom tak činili co nejvíce efektivně samozřejmě. Děkuji všem, děkuji za položené dotazy a poslední konečné prohlášení provede paní doktorka Amon. Ona schrne to, co jste zaznělo, jaké otázky byly položeny a na co odpovídala. A pak a na to máme ještě pět minut. Já bych všem poděkovala za položené dotazy. Možná jsem je nezodpověděla dostatečně široce, možná ne tak, jak jste si představovali, ale pro mě je to další námět k zamyšlení, k zamyšlení o tom, co je pro vás důležité. A mohu vás ujistit, že se to znovu projdu, zamyslím se nad tím, jak by bylo možné to zapracovat do našich dalších snah. Témata byla pro mě předvídatelná, protože jsou to ta témata, která i my vidíme jako priority. V posledních letech se však ukázalo, že Všichni si musíme být vědomi toho, že všechno, co si jednou naplánujeme, může být smeteno krizí, která najednou vznikne, ať už je to pandemie, které může dojít kdykoliv. V tu chvíli jde všechno stranou. I naše plány. Tolik jenom k tomu, co jsem chtěla říci. Uvědomte si prosím, že to, co naplánujeme, nemusí platit po celou dobu. Zvláště ta poslední otázka na to navazovala. Zde mohu opravdu říci, že v následujících letech můžeme nakonec skončit tak, že budeme pracovat s negativními prioritami. Třeba dovodíme, že něco má vysoký dopad a je to nutné, naprosto nezbytné, ale možná na to nevídou prostředky a nebudeme schopni nic takového provést. co se týče celosvětové spolupráce, i to se vyžádá další prostředky a my musíme se vždycky spokojit s tím, co máme a musíme pracovat za podmínek, které jsou nám dány. Když se budeme chtít rozšiřovat, bude záležet na tom, jestli na to budou podmínky. Pak, když nebudou, tak budeme muset zúžit zase naše pole působnosti a proto je třeba se uvědomit, že možná všechno, co bychom si teď představovali, že splníme, nakonec nesplníme. Také je důležité pamatovat na to, co jsem říkala nakonec. Co se týče diskuze o efektivitě, já opravdu podporuji efektivitu, nechci to nějak oddělovat od cíle naší práce, nechci to oddělovat od toho, co děláme, že máme vyhodnocovat eh, hrozby nakažlivých chorob a že o nich musíme hovořit. Ale pokud je to něco, co nemá takový dopad, tak si myslím, že to není práce užitečná. Proto bych chtěla to uchopit spíše tak, že když se hovoří o efektivitě a účinnosti a hovoří se o tom v souvislosti s naším mandátem a s naší prací, tak bychom měli se opravdu zasadit o to, abychom se v rámci těchto snah snažili o maximální efektivitu. A to je to, co bych ráda v naší organizaci dokázala, abychom odstranili všechno to, co jenom odnímá prostředky, jenom proto, abychom plnili jakési cíle. Přitom ty cíle nakonec zjistíme, že nejsou nutné, ani užitečné, ani efektivní a z toho neslevím. Z těchto našich cílů neslevím. Myslím si, že bychom měli přinášet přinat přidanou hodnotu tam, kde je to nejdůležitější v oblasti nakažlivých chorob. Děkuji vám, paní doktorko, děkuji váženým kolegům za účast na slyšení kandidátky na ředitelku agentury ECDC. Diskuze proběhne později v rámci zasedání koordinátorů eh, výboru Evropského parlamentu. Děkuji, paní doktorko, za návštěvu v našem výboru. Now, dear colleagues, we... Nyní, kolegové, přecházíme k bodu 7 našeho pořadu jednání, což je zvážení návrhu zprávy od pana Seb Dance o evropských krocích pro udržitelnost. Rozpravu začne pan zpravodaj, jemuž u tímto uděluji slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také kolegům za zájem o tuto zprávu. Mezi jednotlivými kancelářemi stínových zpravodajů panovala velmi dobrá komunikace, za což jsem vděčný. Je to zcela zásadní věc, e, rozvojové cíle, které se dotýkají v podstatě všech aspektů unijní práce. Je těžké e, samozřejmě mít nějaký akční plán který pokryje všechny prvky práce, ale jedna z věcí, kterou jsem chtěl udělat a kterou jsem chtěl naznačit v té zprávě, kterou předkládáme, je ta myšlenka, že to není jenom ucelený soubor, eh, nějaký, nějaký checklist, ale seznam, ale také je to celý proces komunikace mezi institucemi na všech úrovních vlády eh, národní, regionální i místní. Jediný způsob, jak můžeme splnit ty, ty cíle, je ne tak, že bychom vytvořili seznam, eh, který bude odpovídat eh, těmto cílům tisíciletí, ale že spíš prokážeme naší prací, jak chceme tyto cíle udržitelného rozvoje splnit. Všechny tyto cíle udržitelného rozvoje byly přiděleny členským státům a Evropské unii kolektivně, horizontálně eh, zasahují do všech eh, kompetencí Evropské unie, eh, také na státní úrovně, národních a regionálních vlád. Proto je kritické, aby tento proces byl nejenom o tom, jak vyřešit, jak je splníme, ale že ohodnotíme také kapacitu těch jednotlivých aktérů je splnit. Takže budeme mít určité eh, markery, když budeme schopni hodnotit pokrok. Je škoda, že vzhledem k ucelené eh, povaze toho, těchto věcí, je několik málo výborů parlamentu eh, k této zprávě usiluje tedy Eh, o eh, příspěvek do eh, té zprávy, ale každopádně já na výboru Envy s stínovým zpravodajem musíme osvědčit určitou kreativitu, aby to všechno, aby to pokrylo celou šíři aktivit Evropské unie v, těch, v té zprávě a pozměňovacích návrzích. Musíme ocenit všechny oblasti, níž se snaží tato zpráva zlepšit kvalitu života nejenom v rozvojových zemích ale také zde v Evropské unii. E, počet slov je nesmírně omezený, restriktivní. Kromě odůvodnění je to pouhých 800 slov a když pracujete na něčem takto e, komplexním, no tak to je jasné, že je to nedostačující, ale přesto jsme se snažili alespoň naznačit prostřednictvím procesu pozměňovacích návrhů, určité eh, oblasti, protože prostřednictvím těchto návrhů se tam dostaly některé další myšlenky, další podněty. Snažil jsem se však o několik věcí v tom eh, rozsahu, který jsem měl k dispozici. Návrh se snaží poskytnout dodatečný kontext pro eh, budoucí cestovní mapu, pro budoucnost Evropské unie a zajistit, aby plnění těchto cílů bylo klíčové pro některé iniciativy nejenom v, v stávajících programech, ale i v budoucích. Když formujeme celounijní přístup vytvoření eh, platformy pro mnoho aktérů, tak tam je důležité, aby tato platforma vznikla. Nemůžeme splnit ty cíle bez konzultace s těmito mnoha úrovněmi. A není to jenom vláda, ale také občanská společnost. Řešil jsem individuálně jednotlivé případy, překryvy mezi pařížskou dohodou a těmito cíly a snaha o určité eh, eh, zapracování do širší, širšího kontextu. A, a teď je takový trošku odklon od těchto cílů, kdy se tady například zmiňují i pobítky biopaliv. Je důležité v této zprávě mít určité uznání toho, že to není žádný proces win-win pro všechny. Jsou to také jasně ti, kteří jak si, utrpí, zvláště v oblasti udržitelného růstu, v oblasti udržitelného eh, průmyslu. Je teď módní říkat, že jsou nějaká snadná řešení. Také předstírat, že problémy nejsou, jenže oni existují zejména pro ty, kdo jsou zaměstnáni v průmyslu, to může mít přímý dopad na planetu klimatické změny. Není žádný způsob, jak se toho vyvarovat, jak se, jak se jak to obejít. Nemůžeme pumpovat neomezené množství CO2 a dalších skleníkových plynů do atmosféry. Některé průmysly prostě budou muset nevyhnutelně být postupně ukončeny. A lidé, kteří tím budou postiženi, nemohou být ponecháni o eh, samotě, eh, sami eh, nemohou zůstat sami. A právě proto je tu ten princip určitého spravedlivé transformace a o tom se bavíme i my tady. Já jsem začal práci na po změnách mé vlastní zprávy, i když to trochu zvláštní měnit vlastní zprávu, a budu se snažit v těch pozměňovacích návrzích posílit některé ty aspekty té e, platformy e, pro, akte, pro jednotlivé subjekty, pro multisubjektové platformy. Nemohou to být prostě jenom lokální implementace iniciativ. Musí to být kolektivní, propojený, provázaný proces se zpětnými vazbami. Protože ty nejlepší postupy mohou být na jakémkoliv místě. Někdy na evropské úrovni, ale někdy na úrovni místní, mm, munici, mě, mm, ob, eh, eh, ob, obecní a tak dále. A proběhlo hodně eh, úsilí o to pochopit, jak můžeme nejlépe vzít nějaký osvědčený postup, jak ho uplatnit, jak mohou fungovat budoucí pracovní vztahy. A já se chci vynasnažit zajistit, aby tady vzniklo skutečně náležité funkční fórum, abychom identifikovali některé ta, některá ta úskalí, abychom pracovali se všemi aktéry. A e, kolegové, jestli budou předložit vlastní návrhy osvědčených postupů i některých e, překážek. Přičemž je důležité, abychom tady použili e, maximum jakési vize. Je důležité nejen je to důležité nejenom pro práci tohoto výboru, ale celého parlamentu. A protože to určí to, jak bude Evropská unie vypadat v budoucích letech, musí to být součástí tohoto procesu. Já se těším na vaše podněty a názory. Děkuji vám a nyní stínový zpravodajové. Jako první pan Faria. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, nejdříve bych chtěl eh, poblahopřát eh, panu zpravodaji, kolegovi Sebdancemu. Já jsem eh, stínový zpravodaj pro jeho zprávu. Cílem zprávy je eh, zvládnout velké ty výzvy, které má před sebou EU, co se týče realizace eh, Eh, agendy 2030, eh, realizace prohlášení cílů OSN a samozřejmě také cílů pro udržitelný rozvoj. Já chápu a věřím, že Evropská unie má tady jedinečnou možnost se ujmout vedoucí úlohy právě v oblasti udržitelnosti. Měli bychom být ambiciozní, ale zároveň takové velice nároční a e, dívat se přesně na to, jakým způsobem se tedy implementuje agenda 2030. Potřebujeme nalézat trvalá řešení pro komplexní celosvětové výzvy. Svět se změnil ty velké globální výzvy, jako jsou eh, změny klimatu, ekonomická a finanční krize, nám ukazují, že sociální, ekonomické a environmentální komponent je, jsou něco, které jsou mezi, že tyto komponenty jsou mezi sebou velice propojené a není možné to řešit izolovaným způsobem. Pan zpravodaj to eh, také před chvíli řekl. A právě tato, tato, já přesně tady podporuji tuto, toto základní směřování o zprávy. Ty klíčové výzvy, to je zejména to, že si musíme prohloubit tu politickou vizi. To by, a proto je důležité, abychom měli konkrétně akční plán, proto abychom přesně věděli, abychom udělali z udržitelného rozvoje centrum veškerých evropských politik a koordinovaným způsobem připravovali realizaci agendy 2030. Víme, že tady akce a určitá evropská opatření již jsou, ale ne, nemůžeme nevidět, že to není účinné a dostatečné pro to, abychom mohli skutečně dosáhli veškerých cílů udržitelného rozvoje a to úspěšně jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Já navrhuji, abychom si nalezli opatření v konkrétních oblastech, která budou řešit veškeré ty uh, mezery, ty, tu nekonzistentnost nebo tu špatnou implementaci politik, které máme, tak abychom skutečně dosáhli všech cílů udržitelného rozvoje, pak tady musíme mít integrované, koherentní politiky pro tu oblast. To jsou politiky jak střednědobé či dlouhodobé, posílit mechanismy koordinace, proto bychom zlepšili koherentnost a skutečnou implementaci cílů držitelného rozvoje. Pak je důležité mít rámec ukazatelů, které nám jasně ukazují, zda plníme naše cíly a cíle agenty 2030. A pak je třeba vše, mít vhodná opatření pro to, abychom byli schopni vyhodnocovat naše úsilí a zda tedy plníme to, co jsme si vytkli a vzali za cíl. A já e, bych taky rád vybídnul komisi k tomu, aby plnila svůj mandát, zejména co se týče základních e, principů agendy 2030, aby toto vše bylo plně reflektováno a zapojeno do vnitřních i vnějších politik EU a dále je důležité, abychom tedy tady měli pragmatický a konkrétní akční plán co se týče sdělení Agenda 2030 od komise, to je tedy akce Evropy pro udržitelnost, tady znovu podporuje zásady udržitelného rozvoje, které jsou zakotveny v agendě 2030, ale vidím, že tady není pokrok, není pokrok v tom, v tom smyslu, aby se ty věci reálně plnily. Proto tady komise navrhuje vytvoření mnohostranné platformy, kde právě bude možné diskutovat a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti udržitelného rozvoje, a to ve všech sektorech, jak na úrovni EU, tak členských států. Ale musím říct, že v této oblasti se stále ještě velmi málo pokročilo. A proto si myslím, že by bylo vhodné, abychom do zprávy prostřednictvím podnělcích návrhů a velké těsné spolupráce s kolegou zpravodajem, abychom tam tedy mohli zapojit takovou tu ideu, že je skutečně nezbytně nutné, aby Evropský parlament sehrál hlavní roli pro to, aby veškeré cíle udržitelnosti byly splněny, abychom zajistili i do budoucna důstojné podmínky života na této planetě. Děkuji. Děkuji. A pan je jako další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto zprávu, ale začnu s dělením komise obvykle se stavím pozitivně k práci komisem. Tentokrát však musím říct, že jsem byl šokován, když jsem si to přečetl. Je to šokujícím způsobem slabé. Snad jediné, s čím souhlasím, je nadpis. Že další kroky pro udržitelnou budoucnost Evropy. Ale Evropa, Evropské komise úplně uniká základní eh, eh, faktor, eh, základ, to, o co tam jde. Když slovná, srovnáte cíle tisíciletí s rozvojovými cíly, tak tu jde o to, že Evropská unie si uvědomuje, že je možné snížit chudobu jedině tehdy, přejdeme-li k udržitelnému hospodářství. A to tu chybí, to přesně chybí v tomto návrhu. Komise, to je očkrtávání políček Prostě se tady zabýváme tím, kde by tyto cíle mohly mít něco společného s politickými pokyny eh, eh, Evropské komise, což už moc není. A mám, čelíme v Evropě obrovským výzvám eh, vytváření pracovních příležitostí, stárnutí společnosti, uprchlíci, Sýrie a to všechno je zastíněno jednou obrovskou výzvou a to je přesun k udržitelnému Eh, hospodářství. To je jakási podmínka sine qua non. Tyto další problémy vyřešíme pouze v případě, že se nám podaří přejít k udržitelné ekonomice. No a komise této úplně uniká. Tomu nerozumím. Eh, parlament učinil prvního předsedu eh, zodpovědným za udržitelný rozvoj tedy z, komice, z, komis, za, v komisi a e, měl předložit jakousi základní agendu, která bude jádrem všech ostatních e, politik. A ono nic. Podívám se, e, dívám se na stránku 7 na dole. Tam se říká, evropský sociální model přestane být udržitelný, tady to máme, pokud růst zůstane na stávající úrovni. Ne, ne, ne, ne, ne. Sociální model bude udržitelný pouze, když úspěch úspěšně se nám podaří zudržitelnit naše hospodářství. Není to o základní ekonomice sociálních modelů, je to o udržitelnosti. Amerika říká Amerika, jak Amerika na prvním místě. A my bychom neměli říkat Evropa na prvním místě, měli bychom říkat udržitelnost na prvním místě. Čili to je to poselství a my to neděláme. Podívejte se třeba na biologickou rozmanitost, biodiverzitu. To je jakási pojistka pro život, máme strategii pro divo, biodiverzitu a e, s, my prostě neplníme ty cíle. A možná, že komisař Vela e, Takže opravdu je to, to je zklamání. A já toto zdůraznuju dnes o to víc, že jsme skutečně teď na křižovatce. Eh, je to negativní agenda s Brexitem. Máme tady obrovskou příležitost otočit evropskou politiku. Nejde jenom o revizi stávajícího víceletého rámce. FC. Proč? Prostě není udržitelnost podmínkou sine qua non čehokoliv FC? Teď eh, máme investice, ehm, které mají negativní dopad eh, na životní prostředí a stojí nás to peníze Prostě stojí to dělat, musíme udělat správnou věc na správném místě um, a takže to musíme revidovat. Společná um, zemědělská politika. Skutečně žijeme v, ve velmi zajímavém čase. Takže tady jde teď o udržitelnou strategii udržitelnosti. O nic víc nejde. Takže já bych řekl, komise, udělejte to znovu od začátku a my pak můžeme udělat ten náš díl. Ale já se samozřejmě těším na reakci komise a zejména, až tu budeme mít eh, pana místo předsedu Timmermanse, aby nám vysvětlil, proč eh, marní náš čas takovými, eh, takovými zprávami. A, a, pan Eck. Ja, vielen Dank. Eigentlich kann ich mich... Děkuji mnohokrát. V podstatě jistě se mohu připojit ke svému předřezníkovi ve sdělení v listopadu 2016 o evropské akci v oblasti udržitelnosti. Evropská komise říká, že dnes naše společnosti jsou konfrontovány s mnoha problémy udržitelnosti, znečištění životního prostředí, klimatické změny, netrvalé udržitelná energie. Já s tím souhlasím s tímto pomyslem, ale musím říci, že jsem velice zklamán, neboť v tom sdělení komise nejsou vůbec žádné vize o politické odpovědnosti a tato vize nějaká vlastně by byla důležitá, proto bychom mohli překonat veškeré tyto problémy. Jak je možné, že sdělení komise se nevědomuje tématu eh, udržitelného konzumu a udržitelné produkce, ale to je naprosto ignorováno komisí, ale to by měla být prvotní, nejvyšší priorita. Jde o to, o bytí či nebytí této planety, o to, jak s touto planetou budeme zacházet, zacházet během dalších roků a desetiletí. Já musím říct, si, že podle Evropské agentury pro životé, životní prostředí tady máme 60% krajní druhů a 70% eh, habitátů, které jsou v ohrožení což samozřejmě má velký dopad tak, nebo souvisí s intenzivním zemědělstvím. Mnoho studií organizace OEN pro výživu jasně říkají, že zemědělské praktiky dokážou zničit přirozenou rovnováhu v půdě a ukazují, jak intenzivní zemědělství redukuje biologickou rozmanitost. A proto bych rád vyzval jak komisi, tak náš výbor ENVY, aby si využili, aby využiteli doporučení paní ULL, která je zvláštní spravodajskou OSN pro právo na výživu, a ona požaduje zásadní revoluci, zásadní reformu našich evropských produkčních a spotřebitelských vzorů. Není možné pouze posílit greeningová opatření v naší společné zemědělské politice, jak to navrhuje komise, to absolutně nestačí. Tento návrh komise není dostatečně ambiciozní, podle mě je také velmi povrchový a nezodpovědný, ignorantní a my v Sářsku, odkud pocházím, říkáme, pokud by ignorantnost bolela, tak bychom ty slova nášku slyšeli odsud až do posledního konce světa. Děkuji vám. Děkuji. A teď si předám slovo sám sobě. Já jsem původně nečekal, že budu předseda tomuto jednání, ale stalo se. Já jsem pokusím dodržet časový limit. V prvé řadě bych rád se připojil k kolegům v tom smyslu, že bych řekl, že jsem byl poněkud zklamán dělením komise v dané věci, jakož je to daleko tomu, co jsme potřebovali. Pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, nepochybně potřebujeme uh, jasněji nastavenou politiku EU, abychom naplnili cíle udržitelného rozvoje. Ale v tuto chvíli se dostávám k tomu, eh, co připravil zpravodaj, kterého vítám. Je to vynikající práce, kterou odvedl a uvidíme, co můžeme podniknout dál. Budeme hovořit o zprávě, samozřejmě, která se snažila eh, navázat naše práce na třeba cíle v oblasti boje proti změnám klimatu. Zkrátka cíle udržitelného rozvoje a vždycky je potřeba kontrolovat, aby naše všechny postupy byly v souladu s závazky Pařížské dohody a se závazky eh, cílů udržitelného rozvoje. A také se dostávám k oběhové ekonomice a k dalším cílům, protože mám za to i já, že nestačí provést takové kosmetické úpravy v rámci evropského hospodářství. Musíme se snažit o vytvoření něčeho úplně nového, návaznost na města a regiony. To je také velice důležité téma. Zároveň se domnívám, že jsou zde části zprávy, kde je skutečně dán velký prostor pro zlepšení. My ze strany komise potřebujeme, aby komise provedla systémové zhodnocení různých postupů a politik EU a financování, aby prověřila, zda to odpovídá cílům udržitelného rozvoje. A zda tedy strategie EU odpovídají, protože se domnívám, že takovéto monitorování a sledování souladu v jednotlivých oblastech politického vývoje zatím není prováděno. Zda skutečně naše postupy napomáhají naplňování cílu udržitelného rozvoje. Dále je tady uh, přeskum eh, snah v oblasti životního prostředí. Máme zde naplňování stávajícího nařízení a stávající strategie, ale mám za to, že to nestačí. Je zde další velký prostor pro zlepšení jak ze strany členských států, ale rovně, rozhodně se domnívám, že by komise měla činit více, co se týče dohledu a přeskumu. Také bychom měli více se soustředit na otázku biodiverzity, je zcela zřejmé, že to je to, ten nejdůležitější problém, s nímž se musíme vypořádat, pokud jde o udržitelnost. Biodiverzita, přírodní zdroje a ekosystémy, ty jsou všechny ohroženy a musíme se snažit více, co se týče ochrany. Možná by stačilo lépe naplňovat stávající legislativu, to znamená stávající nařízení a stávající opatření. A pak je zde ještě celá řada dalších otázek, ale to budeme řešit eh, se stínovými zpravodaji. Já bych ještě rád eh, upozornil na otázku osvěty a vzdělávání, jelikož v Evropě v poslední době zaznamenáváme, že řada eh, vlád členských států a řada zástupců společnosti se otáčí zády k důležitosti udržitelnosti a my musíme tedy učinit více, co se týče osvěty, vzdělávání. Musíme přesvědčovat všechny, že bez udržitelné ekonomiky a udržitelné Evropy nemáme absolutně žádnou šanci uspět v 21. století. Děkuji a prosím paní Evi. Děkuji, pane předsedo. Já vítám zprávu pana Adamse. Ačkoliv musím říci, že se musím trošku kriticky vyjádřit eh, k tomu, co říkal na začátku, k stanovisku komise pokud jde o data, na základě níž zpracováváme naše zprávy, eh, standardy pro rok 2016 a jejich použití pro zpracování této zprávy. To jsou standardy, které ukazují velice, velice nepříznivý obrázek. Mnoho z těch 30 ukazatelů ukazuje, že se životní prostředí v řadě oblastí vlastně zhoršilo. Zvláště pokud jde o biodiverzitu, co se týče zachování eh, životního prostředí, co se týče eh, hlavně oblasti dopravy a emisí skleníkových plynů. Zde došlo k zhoršení, stejně jako u kvality povrchových vod, došlo ke zhoršení Nemáme k tomu však dostatečná data, jelikož členské státy nezasílají odpovídající údaje, takže je pravděpodobné, že se nepodaří naplnit všechny cíle do roku 2020. Máme zde sedm dalších oblastí, kde už teď vidíme, že dochází k průběžnému zlepšování. Nicméně se zdá, že bude stále ještě těžké naplnit cíle na rok 2020. Jde to třeba o ekosystémy, eh, vypouštění NO2 do prostředí, jde o otázku hluku, to znamená hlukového znečištění prostředí, pak jsou zde potravená, oblasti pro potravinářství, kde, které nezvládají plnit normy. Devět z těch 30 ukazatelů by se mohlo podařit eh, splnit. Myslím si však, že to je velice depresivní obrázek a myslím si, že bychom se měli zaměřit na ty oblasti, kde by bylo třeba posílit snahu společenství. Zamysleme se tedy nad jednotlivými ukazateli, zamysleme se nad tím, jak je jsme schopni vyhodnocovat. Velice často dochází k tomu, že jednotlivé ukazatele jsou velice vágní. Řeknu vám jeden příklad. Když jde o kvalitu ovzduší v evropských městech, tak velice často se hovoří PM10, PM2,5 ale už nikdo neupozorňuje na to, že jsou zde další částice, které by mohly rovněž eh, způsobit znečištění. A pak jsou zde další látky, jako je eh, oxid dusičitý například. A tohle všechno bychom měli využít v dalších sděleních a stanoviscích. Hovoříme zde o důležitých prvcích v rámci ETS a v rámci politiky boje proti změně klimatu obecně. Ale myslím si, že už nadešel čas, abychom otevřeně, transparentně a případně i kriticky hovořili o systému ETS. Mně se totiž stá, že tento systém úplně nenapomohl věci, jelikož sektor samotný nijak neinvestuje do ekologičtější výroby a někdo řekl, že financování, které poskytuje Unie, se využívá na velké projekty, které nakonec ani nejsou často užitečné a velice často dokonce působí sami další znečištění. A často dochází k tomu, že jsou napojeny na eh, využívání fosilních paliv, což určitě není směr, kterým by se Evropa chtěla ubírat. Děkuji. Děkuji. Další na seznamu. Paní Maléno, prosím. Merci. Děkuji vám, děkuji pane předsedo, děkuji zpravodaj za práci. Eh, návrh Evropské komise eh, o evropské budoucnosti udržitelné, to je takový, takový pelmel, takový mix nezaměstnanosti, rovnosti mezi muži a ženami a některé otázky, které nám leží na srdci. Oběhové hospodářství, eh, ekonomická transformace je těžko nepodpořit některé z těchto věcí. Musíme změnit pochopitelně přístup, pokud jde o náš způsob eh, fungování. Ale než budeme řešit následky, musíme eh, řešit příčiny stávající situace. Intenzifikace eh, obchodních styků, které stojí zejména za nárůstem plastických, plastových odpadů, a to zejména v oceánech. Ta potřeba chránit naše evropská průmyslová odvětví. Investice, které do, doporučuje komise v oblasti obnovitelných energií. Víme, že eh, ve fotovoltaickém sektoru a také větrné energie, tak byly, byl evropský průmysl prostě eh, smeten eh, dumpingem zejména z Číny. A musíme, a k tomu, aby byly investice, musíme zajistit rovné podmínky se zbytkem světa. Tolik několik úvah eh, v kontextu, eh, které chci uplatnit v, v, v budoucích diskuzích. Děkuji. Děkuji. A po stínových poprosím další kolegy. Paní Molan, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Padlo tady již mnoho kritiky na adresu tohoto sdělení Komise o politice udržitelnosti. Já se eh, k této kritice mohu pouze připojit, ovšem ráda bych také navzdory tomu poděkovala panu zpravodaji. Je na nás všech, abychom využili této příležitosti a šli pozitivním krokem, šli správným směrem, vytvořili, udělali pozitivní krok správným směrem. Já jsem zpravodajka na výboru Agri a zjišťuji ve vaší zprávě, že právě zemědělská politika, zejména sektor lesnictví, tady ještě nehrají žádnou roli a také sektor zemědělský. Já nechci zatím předpokládat pozměňovací návrhy, ale myslím si, že musíme chápat, že musíme být garantem pro miliony pracovních míst v oblasti zemědělství a lesnictví a že naším prvotním úkolem je chránit biodiverzitu. Například v Německu každý třetí hektar, který je využíván zemědělsky, eh, spadá do ekologických ochranných programů, což znamená, že takovýto zemědělec chrání biodiverzitu, i když vím, že v té černé oblasti je ještě třeba eh, co vylepšovat, ale takto černě či negativně to vidět, jak to učinili někteří předřečníci. Myslím, že to není vhodné. Není vhodné takto černě pohlížet na zemědělství. že také o to chránit mnohé rodiny, které mají eh, rodinné zemědělské podniky a pracují ku prospěchu biodiverzity. Je ale nutné samozřejmě zohlednit, že zemědělci musí také vydělávat peníze, protože jde o příjmy těch rodin, ze kterých žijí. A já doufám v zájmu vyrovnanosti, že se nám podaří eh, nakonec mít dobrý text a já ráda předložím eh, své pozměňovací návrhy. Děkuji, prosím, paní Dali. Děkuji. Paní předsedkyně, já souhlasím s celou řadou poznámek, zvláště pokud jde o to, že cíle udržitelného rozvoje musí být prioritou pro evropské instituce. Musíme tím dále podpořit principy udržitelného rozvoje tak, jak to rozpracovalo OSN pro rok 2030. A mám za to, že pan zpravodaj, kolega Dans, se ujal velice náročného úkolu, tak aby dále podpořil rozpracovávání těchto cílů. My jako poslanci Evropského parlamentu se můžeme skutečně opřít o tuto práci a dále rozvíjet jednotlivé myšlenky. My jako politická frakce máme za to, že je třeba naléhavě a rychle pracovat na tom, aby se udržitelné cíle dostaly do středobodu jednotlivých postupů a politik EU. Také se musíme snažit držet ambicí, které se dostaly do programu cílů na rok 2030. Je důležité si vytyčit oblasti, v nich je třeba podniknout více kroků a rovněž také je třeba co nejdříve vyhodnotit problémy, s nimiž se potýkáme. Také musíme znovu konstatovat jaké byly cíle vyslovené již před dvěma lety. Jde mi konkrétně o oblast imigrace a oblast udržitelnosti v jiných částech světa mimo EU. I to má veliký dopad na ekonomiku členských států, jednotlivých regionů a vede to nakonec k nerovnostem a nespravedlnostem, pakliže nejsou tyto ohledy dostatečně zváženy. To tedy ukazuje, že je třeba se udržitelným politikám i v jiných oblastech věnovat skutečně koherentně, ať už je to mezinárodní obchod, ať už je to humanitární pomoc, nebo ať už je to oblast mezinárodní bezpečnosti. Zkrátka všechna rozhodnutí, která v Evropském parlamentu činíme, mají v sobě zakomponovány další důsledky které mohou být vyvolány zase jinými rozhodnutími. Co rozhodneme dnes, bude mít dopad na naše životy i, na, i v budoucnu. Bude to mít dopad i na životy našich dětí. A jedině tak jsme schopni jednat tak, abychom se byli jistí tím, že bude naše práce mít pozitivní dopad na naši společnost a náš svět obecně. A já opravdu přímě doufám, že pan zpravodaj spolu se stínovými zpravodaji zvládne vypracovat zprávu, která bude dostatečně důrazná v tomto smyslu a bude dostatečně dobře řešit problémy, s nimi se eh, zde setkáváme. Děkuji a prosím komisi paní Šumakr. You have the floor, madam. Slovo. Děkuji. Děkuji také zpravodaj, zpravodajce za zprávu, kterou, zpravodaj za zprávu, kterou vítáme. Děkuji za rozpravu. Děkuji za, hm, řekněme, robustní kritiku, kterou jste nám věnovali. Z našeho pohledu se právě velmi dobře daří pokrýt rozsah těch eh, jednotlivých eh, témat, která má pokrýt. Eh, eh, toto jsme se snažili. Domníváme se, že je důležité, že jsme se snažili jak v našem sdělení, tak tedy i v tom, co je napsal zpravodaj, že jsme skutečně zviditelnili všechny oblasti, které SDG zavrhují, za, zahrnují. A samozřejmě jsme si řekli, že environmentální cíle mohou přispět i k udržitelnosti, ale nemůže to zůstat jenom u toho. Musíme to dostat čistě jenom z toho environmentálního koutku a dívat se i na celkovou udržitelnost, eh, takže ta, ta otázka toho přijatelného, spravedlivého, eh, spravedlivé transformace Evropská unie tak má poměrně silné východisko, pokud jde o udržitelnost, můžeme zmínit klimatické politiky, energetické a samozřejmě oběhové hospodářství. A to sdělení naše říká velice jasně, že chceme udržet, eh, udržet tuto pozici i do budoucna. Když už to uděláme jakkoliv do budoucna, tak máme tady celou řadu širších politik, které chceme eh, rozvíjet a potřebujeme další podporu kolegů k těmto politikám. Jednak otázka eh, mainstreamingu, otázka mainstreamingu těch environmentálních politik, to už je dokonce i ve smlouvách. A SDG jakožto eh, princip, jimž se má řídit naši budoucí práce, myslím, že komise to může udělat, eh, může mít lepší pravidla uznávání musíme zlepšit. Eh, máme například ten projektový tým, eh, kde, eh, takže se můžou sejít všechny komisaři v, ve formátu, kterému bude předsedat první místo předseda, abychom sledovali, jak to můžeme dě- všechno dělat s ohledem na SDG. Pak je tu také druhý proud práce, který souvisí s budoucnosti Evropské unie a proces Bílé knihy, které nastartovala komise. Myslím, že nemám čas do toho zacházet, ale jak všichni víte, tak jsme měli celou té, té, tady sérii teď eh, podkladových dokumentů budeme zvažovat eh, všechny možné budoucí politiky. A pokud mohu, v dalších pár minutách se vyjádřím eh, k pár specifickým bodům zmíněným. Souhlasíme s tím, co bylo řečeno, co řekl zpravodaj další, že SDG vyžadují jiný přístup, jiný způsob, jak um, s nimi pracovat. Je to o tom, abychom novým, konstruktivnějším způsobem spolupracovali na nových fórech. Jedno z těchto for je ta platforma pro um, multiaktérová uh, platforma, chceme eh, se tam v kontextu toho podívat na to, co funguje, co ne. To znamená takové učení se vzájemné. Několik z vás zmínilo důležitost měření. To je opravdu zásadní. Budeme muset, eh, máme oznamovací povinnost vůči OSN, na evropské úrovni také. Hodně jsme v uplynulých měsících rozvíjeli indikátory, které staví na tom, co už máme k další zprávě se dostaneme no, po, později, v roce 2017. Několik z vás zmínilo, že potřebujeme jakýsi eh, celkový akční plán. My jsme se rozhodli nejít touto cestou. Myslíme si, že akční plán eh, na dalších 15 let, který by pokrýval LTG, eh, to nemůžeme příliš důvěryhodným způsobem předložit. Máme náš eh, roční pracovní program a v něm budeme muset ukázat, že bereme udržitelnost vážně. Pokud jsem mohla vrátit k některým bodům pana Gerbrandyho, který eh, to řekl velmi jasně ve svých kritických poznámkách. Za prvé, nemluvili jsme o ekonomické transformaci údajně. No, my jsme o tom mluvili. Na konci říkáme, že, to, že jde o to, abychom Evropskou unii a její hospodářství eh, nasměrovali novým směrem. Máme tam plný pracovní program, o kterém budeme eh, každoročně eh, informovat, oznamovat, kde se to bude vyvíjet právě z hlediska SDG, které jsou relevantní. A říká se tam, že 8 SDG jsou právě relevantní, oběhové hospodářství je relevantní a splní 8 SDG, že tím bychom se že by byly, byl, byly tedy 12 SDG, které budou ob, ovlivněny eh, větší zdro, účinností zdrojovou. Dále otázka eh, potřeby dělat více v, na, v oblasti biodiverzity. Biodiverzita, tam doufáme, že, doufáme, že přijmeme akční plán tento měsíc a je zcela jasné, že je naléhavé v tom něco dělat. Ty, ta koncepce planetárních hranic z té vyplývá, že je to samozřejmě otázka biodiverzity, ale souvisí to i s dalšími oblastmi a je to naléhavé. A konečně se chci vyjádřit k tomu, co zaznělo na konci. Migrace to je jedna z nejdůležitějších výzev. Samozřejmě se zabýváme tím, co dělá Evropská unie interně a k tomu byl ještě druhý dokument o evropském koncenzu, v kterém se teď bavíme s, s členskými státy a s parlamentem. A hlavně musíme přijímat kroky externě a interně zlepšovat koherenci našich politik. A o tom, k tomu nás právě tato sdělení zavazuje. A... Uh, Děkuji. A obracím se eh, zpátky na pane Dance. Děkuji vám. Děkuji za veškeré vaše příspěvky, říká pan Dance. Ah, ano, ano, je, je tam hodně problémů, pokud je o to sdělení. A já děkuji těm, kteří poukázali na její selhání, ale můžeme k tomu přistoupit dvěma způsoby na jedné straně si můžeme říct, to je tak hrozný nedostatek ambicioznosti, že prostě nedá se nic dělat, než jít jiným směrem, jinudy, navrhnout něco úplně jiného. Jenže tato zpráva a naše reakce na ní je příležitostí být kreativní. Všichni víme dobře, že ten rozsah té výzvy, která před námi stojí, je prostě nezměrný. Klimatičtí vědci fungují na, v, v, te, pracují na velkém korálovém útesu, oni prostě vz, to vzdali. Protože ta míra toho zničení korálu ještě nad rámec toho, co bylo v, loňské, v loňském roce, oni řekli, no s tím už se nedá dělat nic. Nic. Co řekneme našim dětem a e, našim vnukům? Že jsme si prostě řekli, je to moc těžké, tak se s tím nedá dělat nic. No ne, to, to není bari, to není možné tohle udělat. To bychom, eh, to bychom zklamali nejenom budoucí generace, ale i nás samotné. Ale vy jste zřejmě detekovali v reakci komise, že tu probíhá určitá vnitřní, vnitř, určitý vnitřní boj i na úrovni komise z hlediska toho, jak ambiciozní to má být. A my bychom měli být tou podpůrnou strukturou, aby nejenom jsme měli zprávu vyváženou a ambiciozní, ale také zprávu, která dá, dá, dá pak komisi určitý argument k posilující její ambicioznost. Čili abychom tam eh, bojovali za eh, tuto část eh, komise. A jednak není to jenom o tom, že máme X, Y, Z a hodit to všechno tam a doufat, že to dobře dopadne, tak ne, ale jde o um, zapracování eh, průřezové eh, SDG do, je, do všech oblastí, čili mainstreaming, není to jen o e, stávajících krocích a udělat z toho nějaký seznam, nějaký očkrtávací checklist. To, to zmínil pan Gerbrande. No to by bylo to nejhorší, kdybychom měli takový checklist. Proto potřebuji veškerou vaši pomoc, vaše vstupy, scoreboard, akční plán, financování, zemědělství, biodiverzita, migrace, rozdíl mezi členskými státy. Na tom všem musíme pracovat. Aby tyto priority se té zprávě jasně odrážely je zřejmé, že tohle není proces, který se bude vycházet z těch, eh, řekněme, stranic, nebo se řídit stranickými liniemi. Všichni si uvědomujeme význam toho. Všichni víme, že můžeme přinést něco nového. Ale eh, můžeme říct, že jsme měli ze strany komunikace na začátku, ze strany komise na začátku standardně eh, komunikaci, ale navzdory tomu tady si uvědomit, že je to určitá ambice v institucích být eh, těmi vlajkonoši této uh, iniciativy. Buďme co nejambice, nejambicioznější a ať nás ostatní následují. Já doufám, že tohle se nám podaří. O tom jde. Děkuji a děkuji všem, kdo přispěli do diskuze. A jenom upozorňuji, teda, na jaký je harmonogram. První datum je 25. dubna v 11 hodin. To budou pozměňovací návrhy. Dále budeme hlasovat 21-22 červen. A tím uzavíráme bod číslo 7 a postupujeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Což je výroční výměna názorů. Pan profesor Hans Prunik, ředitel Evropské agentury pro životní prostředí, se ujme slova. So, thank you very much for attending our meeting. Děkujeme, že jste mezi nás dorazil na výroční výměnu názorů. Plánujeme probrat program agentury na rok 2017 a já rovnou tedy dám slovo vám, abyste se ujel úvodního slova a následně doufáme, kolegové položí dotazy. Máte, pane řediteli, teď 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslance a poslankyně, je dobré, že každý rok máme možnost si vyměnit názory k práci, kterou odvádíme v rámci evropské politiky. Samozřejmě, že to není náš jediný kontakt s Evropským parlamentem. Možná jen uvedu, že jsme se několikrát objevili na zasedání výborů zde, na výboru pro dopravu, pro energetiku, na eh, výboru EMIS. Snažíme se pracovat na širších politikách, než si někteří myslí. A zároveň jsme s vámi jednali při výroční návštěvě agentury. To se konalo v Kodani, bylo to velice plodné jednání. Několik poslanců se dostavilo, paní předsedkyně se dostavila stejně jako sekretariát a my jsme se snažili podpořit práci zpravodajů a stínových zpravodajů, všech těch, kteří se vyžádali pomoc naší agentury. A já bych rád řekl, že Náš hlavní cíl se samozřejmě opírá o náš víceletý program. Chceme posílit znalosti a poznatky pro to, abychom docílili naplňování politik a, a a e, kvalitnějšího přechodného období. To znamená, že se snažíme pracovat a rozvíjet na aký komunitér ve prospěch evropských institucí a zvláště tedy ve spolupráci s DG Environment a DG Klima což jsou naše takové jako mateřské organizace. Zároveň se pracujeme na ucelenějším programu z let 2014 a 2015 které se týkaly otázky udržitelnosti a spotřeby. Tyto programy se za poslední roky rozvíjeli, jenom jako příklad, když jsem začal na tom pracovat v roce 2013 a když jsme připravili celý víceletý program, tak tehdy nebyl balíček oběhové ekonomiky, nebyla pařížská dohoda, žádné eh, cíle udržitelného rozvoje, ani uh, jiné cíle, takže to všechno nakonec utvářelo další vývoj a rovněž také spolupracujeme s členskými státy. V, našich, v našem případě je to ovšem jiná eh, členská základna, kdy my se snažíme na národní úrovni rozvíjet další kapacity a spolupracovat s jednotlivými členskými zeměmi. Já stručně projdu jednotlivé strategické oblasti naší práce. V prvé řadě jde o informování a odpovídající politiky, to samozřejmě odpovídá našemu plánu naplňování agi komunitér. Nejprve tedy směrnice o emisích a kvalitě ozduší. Je zřejmé, že vypracováváme zprávy ke kvalitě ovzduší, což je téma, které si vyžádá velkou politickou pozornost. Debata na téma kvality ovzduší probíhá teď ve všech členských státech a je vysoce sledována a my se snažíme pomáhat tím, že dodáváme příslušná data data a analýzy, jak je potřeba. Já bych zde rád upozornil na to, že stále více to propojujeme i s otázkami zdravotnictví a také s otázkou těch jednotlivých eh, činitelů, které se účastní na eh, znečišťování. Potom jsou zde otázky techničtější, jako jsou rejstříky. My spolupracujeme s DG pro životní prostředí, snažíme se o jaksi průchodnější výkaznictví, protože si myslíme, že to má svůj význam na úrovni jak členských států, tak i Evropské unie. Pokud jde o energetickou unii a tento rámec, tak se snažíme uh, v rámci tří z pěti pilířů u skleníkových plynů, ale i u, u obnovitelných zdrojů a u energetické účinnosti co nejvíce pomáhat. Pokud jde o balíček EU na rok 2020, tak podporujeme členské státy v tom, jak vypracovávají své výkazy. Snažíme se jim pomáhat eh, dodržovat cíle pro rok 2020, potom Climate Adapt, což je platforma, kterou spolu s komisí řídíme, jde o adaptaci, proto Climate Adapt. Jde o změnu klimatu, kterou už tuto chvíli zaznamenáváme. My jsme v nedávno zavedli čtyřleté intervaly zpráv a výkazů a otázka adaptace po pařížské eh, dohodě se vyžádala velikou pozornost, stále větší pozornost a proto o tom informujeme Evropské instituce a proto také jsme tuto platformu nakonec řídili. Také pracujeme na klíčové legislativě a to takže mm, velmi intenzivně jde o zprávu o stavu evropských vod. Zde jsme postoupili opravdu intenzivně. Jde o znečišťování z strojírenských závodů, ale rovněž také jde o systémová řešení, která v tuto chvíli stále ještě chybí. My to provádíme prostřednictvím informací o kvalitě vody, spolupracujeme s občany, vědci, i politiky. Budeme mít k tomu připojen další komponent tohoto sledování kvality vody. Půjde o vodu mořskou. Snažíme se totiž o mořské ekosystémy, eh, aby byly jaksi středobodem této práce i mm, boje proti změnám klimatu. Proto bychom chtěli tuto zprávu dokončit do roku 2019. A pak ještě stručně k biodiverzitě. To samozřejmě navazuje na naši práci oblasti směrnice o zvířectvu a ptactvu, což navazuje na strategii biodiverzity a my podporujeme instituce v tom, co v této oblasti už sami o sebe činí. Poslední bod je kontrola stavu, co se týče monitorování a výkaznictví. Zde se snažíme maximálně pomoci optimalizovat a snižovat zátěž, která z toho vyplývá. Samozřejmě se ale zároveň snažíme, aby to výkaznictví dostatečně odpovídalo kvalitativně tomu, co se říká v příslušné legislativě. Strategická oblast číslo dva, systémové hrozby a výzvy. My samozřejmě pracujeme na oběhové ekonomice, na účinnosti využívání zdrojů a to tak, že zpracováváme různé zprávy, spolu s eh, klíčovými vědeckými institucemi v Evropě, spolu s členskými státy a také spolu s Eurostatem a DG pro životní prostředí. To jsou naši klíčoví partneři. Domníváme se, že je to ohromná základna, kterou musíme pokrýt, abychom byli schopni vypracovat to, co potřebujeme pro oběhovou eh, ekonomiku. Snažili jsme se o to minulý rok a snažili jsme se o překonání té propasti, o níž víme. Víme totiž, že nám v některých oblastech chybí informace. A pokud jde o ten, ty, ty, ten přechod, co se týče udržitelnosti, a to navazuje na cíle 2020 a 2050 v sedmém akčním programu, kde se hovoří o dobrém životě v limitech planety. Zde hovoříme o energetických eh, systémech v rámci našich balíčků, v rámci pařížské dohody, ale pracujeme i nad rámec toho, co je zde uvedeno. Pracujeme na eh, programu pro dopravu, kde jsme vypracovali program udržitelného eh, rozvoje v oblasti mobilních systémů. Jde nám o dekarbonizaci dopravy, to samé platí pro oblast potravinářství. Máme k tomu připravenou zprávu, kde posuneme naše naše kapacity opět proto, abychom byli schopni navázat na jak eh, společnou zemědělskou politiku, tak i na um, městskou politiku, i na Amsterdamskou dohodu v zájmu udržitelnosti Evropy. Nakonec i v předchozím příspěvku zaznělo, že pracujeme s ukazateli, máme na to systém sledování tří prioritních cílů, přírodních zdrojů, potom nízkouhlíková ekonomika, to je druhý cíl a za třetí je zde ochrana evropských občanů, co se týče jejich zdraví. Pokud jde o zprávu o situace a další výhled, zdá se, že to je včera, kde jsem vám to naposledy prezentovala, ale už teď připravujeme zprávu na rok 2020. První část se bude týkat mm, návaznosti na klíčové, eh, klíčové možnosti naplnění eh, aký v této oblasti a za druhé bychom chtěli nastínit další kroky eh, k, k tomu, aby bylo dosaženo dlouhodobých udržitelných cílů. A pak jsou zde systémové výzvy, o nich jsem chtěl hovořit. My spadáme pod eh, evropskou mm, o a iniciativu, která navazuje na práci německé agentury. A jde o lidské e, zdraví. Já už jsem u strategické oblasti číslo 3. Hovoříme zde o životním prostředí spolu s jednotlivými e, DG a s Eurostatem. Snažíme se o optimalizaci programu pro Eh, zpracovávání poznatků z oblasti životního prostředí. Chceme, abychom nadále vytvářeli příslušné kapacity v členských státech a jednu z těchto možností, do které hodně investujeme, je Reportnet. To je taková páteřní síť založená na elektronických a komunikačních technologiích. Může enormně růst a budeme ji tedy schopni průběžně inovovat v zájmu eh, in, zabezpečení internetu. Také pracujeme na naplňování cílů udržitelného rozvoje, kde se snažíme o Eh, přístup, který se více opírá o vyhodnocení. Zde jde samozřejmě o rozdělení práce mezi nás a další zúčastněné. Pak je zde eh, program Kopernikus, Kopernik a pak další eh, v oblasti životního prostředí. Rovněž také spolupracujeme se zeměmi na jihu spolu s, Evra, s Evropskou strategií pro středozemí. To je naprosto zásadní ekosystém. Pracujeme se zeměmi na východě, co což je UNCE a zde se hodně soustředíme na otázku kvality ovzduší. Jak víte, tak také pracujeme se západním Balkánem právě na eh, těchto problémech. A jak asi víte, procházíme v tuto chvíli eh, procesem vyhodnocení eh, stávajícího stavu, což znamená, že budeme opět vyhodnocovat těch pět kritérií, eh, přidaná hodnota, eh, dopad, eh, relevantnost a tak dále, což by opět mělo zapadat do rámce našeho nařízení a mělo by to opět všechno zapadat do jaksi limitu našeho mandátu i rozpočtu. Pokud jde o další úkoly a, a zázemí, tak já jsem hovořil už o tom, co se odehrálo od roku 2013, o, že, se ro, že se hodně rozšířily naše úkoly, museli jsme zařadit priority tak, abychom byli schopni plnit náš program s, těm, s těmi prostředky, které jsme měli k dispozici od počátku. My jsme si to rozplánovali v roce 2013, tedy jsme chtěli eh, zachovat rozpočet a omezit pracovníky o 5%, v tuto chvíli už je to ale 10%, ty škrty, co se týče stavu a bude se muset ještě dále omezovat naše expertní zázemí. Musím říct, že z toho nemáme velikou radost a je to další tedy uh, náhled na kvalitu práce našich lidí. Musíme to udělat, protože zkrátka nemáme odpovídající prostředky, abychom mohli plnit naše úkoly. Dochází tedy k těmto škrtům, budeme muset omezit i naše mezinárodní uh, aktivity a je to zrovna v době, kdy by si svět zrovna vyžádal takovéto kroky. Budeme muset možná omezit i naši práci na eh, regionálních úkolech, jako jsou naše, oblast, naše práce v oblasti eh, horských a přímořských oblastí. Ehm, dále zde máme určité úkoly v oblasti turistického ruchu, jde i o oblast Bruselu. Skoro každý den někdo z nás musí pracovat na něčem, co se týká právě Bruselu. Zkrátka si nemůžeme už dovolit některé činnosti dále rozvíjet a rozpracovávat dál. Musí docházet k těmto škrtům a nakonec i omezujeme jiné otázky stručně, stručně řečeno, nejsem ochoten investovat energii do něčeho, kde nejsme schopni zaručit kvalitu, takže budeme toho dělat méně s tím, že máme menší, omezenější eh, zázemí a prostředky, ale budeme zachovávat stejnou kvalitu. Pokud se vyskytnou další škrty, no tak bude muset pokračovat tato debata i na úrovni naší výkonné rady. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za velice jasnou a výstižnou prezentaci na úvod a za to, že jste nám vysvětlil situaci. Já dám slovo kolegům, ale v prvé řadě dám slovo naší kontaktní osobě v agentuře. Tam byl Brande, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Bránek, za velmi jasnou prezentaci, že je potěšením, kdy vás, když vás tu máme. Zasloužil byste si eh, větší uh, účast uh, poslanců Envy, než se vám dnes dostalo, ale to je jiná otázka. Zejména proto, že EEA je jedna z největších, uh, nejdůležitějších agentur, které v Evropě jsou. Z tohoto důvodu chci začít od vašeho posledního bodu, kdy jste velmi seriózně nadnesl, že víc škrtů poškodí kvalitu práce. A pokud tedy věříme, že práce environmentální agentury je důležitá, neměli bychom jen bránit dalším škrtům, ale měli bychom zvýšit rozpočet je poněkud těžké vysvětlit, proč environmentální agentura má teď méně lidí než před deseti lety. Zatímco my spolu s členskými státy a e, komisí vkládáme e, stále více práce do rukou agentury a podíváte-li se na mezinárodní vývoj, povšimnete si, že význam práce agentury také narůstá. Je to podivný způsob přístupu k eh, po, po této poptávce. K tomu se váže i jeden z mých dotazů. Říkáte, že jste museli omezit mezinárodní práci. Dnes eh, se konal energetický summit G7 a obešlo se to bez závěrečné deklarace, protože USA prostě zablokovalo cokoliv, co by zahrnovalo pařížskou dohodu nebo, s, nebo e, změní e, energetick, energetická transformace. Přitom rozpočet Evropské e, environmentální agentury byl otesán o 20-30 příspěvek Spojených států do SN bude rovněž mnohem menší. Takže má otázka na vás je následující. Pokud se bude zároveň krátit vaše mezinárodní práce, a pak tady vidíme velmi negativní eh, signály ze Spojených států. To znamená, že velcí přispěvatelé do mezinárodního pokroku Evropská unie a USA jsou v nebezpečí. Možná byste k tomu mohl později něco říci. Také jste zmínil hodnotící proces, kterým procházíte, nebudu to opakovat jenom chci znovu zdůraznit, tak je to důležité také, protože my jakožto poslanci Evropského parlamentu a zvláště výboru Envy eh, budeme rovněž vyzváni, abychom eh, hodnotili práci environmentální agentury. Bylo by dobré, kdybychom k tomuto procesu mohli přispět našimi názory. A teď už jenom takový, takové doporučení. Oběhové hospodářství je stále důležitější téma. Máme tu stav o životním životního prostředí, přírody, co kdyby EEA měla zprávu o stavu oběhového hospodářství. Ne, nevím, možná, že by to bylo další navýšené, navýšení práce, ale z obsahového hlediska by to mohlo být dost uh, důležité. Můžete se i k tomu vyjádřit? Děkuji. Na seznamu je pouze paní Dali. Ještě pan Eichelt, pan Javor. Když tak se hlašte a sekretář se vás zapíše. Paní Dali. Děkuji, děkuji panu Braniksovi, že jste se dostavil. Děkuji za tuto prezentaci. Opravdu eh, to je Eh, negativní slyšet to, to, co jste říkal nakonec, to znamená ta špatná finanční situace environmentální agentury. Já to zdůrazňuji, protože co se mě týče, tak eh, to je oblast, to je jedna z těch oblastí, kde bychom měli skutečně tomu dávat prioritu, bychom chápali vztah mezi životním prostředím, životem našich občanů, životními podmínkami a úrovní veřejného zdraví, stěží to lze eh, dostatečně zdůraznit, zvláště když eh, slyším to, co říkáte nakonec. A já se chci zaměřit na něco, co mm, skutečně vytváří tu vazbu mezi životním prostředím a veřejným zdravím našich občanů. Když jste hovořil o znečištění ovzduší, národní, národním stropu, Každý den, každý druhý den slyšíme o nějakých studiích, které vážou situaci eh, znečištění v našich městech, situaci v oblasti nemocí, zdravotních rizik. Zvláště pokud jde o konvenční silniční dopravu. Ve studii z roku 2016, kterou zveřejnila agentura, tak bylo identifikováno, že špatná kvalita ovzduší je jedním z těch největších zdravotních rizik na kontinentu. A v této zprávě vy jste byli citováni, že říkáte, že snižování emisí eh, zlepšilo kvalitu ovzduší v Evropě, ale ne dost na to, abychom zabránili eh, nepřijatelnému poškozování lidského zdraví. V souvislosti s tím mám několik otázek, můžeme pak přijít k dekarbonizaci silniční dopravy. Dovedete si představit, že Evropská unie přejde k situaci, kdy skutečně dojde k eh, revoluci elektromobility, jako něco se děje v Norsku, aby došlo něco podob, k něčemu podobnému. S tím, že Mnohokrát se říká, že pomáhat eh, na různým úrovním vlády může pomoci. Ale co ještě můžeme udělat, aby došlo k nějakému pozitivnímu dopadu v této oblasti? Děkuji. A slovo má pan Javor. Děkuji. Je vždy velkým potěšením vás tu vidět a hovořit s vámi. Souhlasím s kolegy, že je to znepokojivé, ty možné škrty v rozpočtu, v rozpočtu environmentální agentury. Takže samozřejmě, že je to možná jako dodatečná pracovní zátěž, ale již to bylo zmíněno v průběhu předchozí debaty, když jsme měli diskuz, diskuzi o SDG. Kromě všech těch dalších otázek, tady vnímám některé kritické body. Jednak náležitá implementace stávajících, pravidla stávajícího nařízení. Někdy Máme silná pravidla v Evropské unii, ale pak při transpozici, implementaci členské státy, stát, v členských státech, kontrole ze strany orgánů příslušných, tak eh, je to trošku se ukáže, že je to trošku něco jiného, než co jsme si mysleli, že bude, když jsme to vytvářeli. A teď vidíme, že EA se účastnila té revize environmentální, implementační. A já se chci zeptat, jestli tady vidíte určitý manevrovací prostor, že by se já mohla aktivněji účastnit, kontrolovat, jak věci probíhají. I když samozřejmě to je úkol komise, být strážce smluv, ale i tak, jestli já nemůže trošku sledovat, jak si členské státy vedou při implementaci. A ještě druhá věc. systematický eh, scanning evropských politik a finančních systémů. Když EEA vydala tu skvělou zprávu o stavu životního prostředí nebo přírody, no tam jsou skvělá data na různá témata, ale upřímně řečeno, nevíme příliš dobře, nakolik efektivní evropské politici, politiky a eh, tedy výdaje vlastně jsou, eh, pokud jde o udržitelnost. Objevují se sporadické informace o tom, ale zajímalo by mě, zda si myslíte, že by EEA mohla nejenom hodnotit ekosystémy, ale také politické systémy, které mají ty ekosystémy chránit. Udělat nějaké, nějaký systémový sken stávajícího regulačního rámce v Evropské unie v oblasti životního prostředí. Děkuji, pane Egauta, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Branningsu. Já navážu na kolegy a řeknu také, že máme vždycky radost, když mezi nás dorazíte, ale zároveň je příjemné se zde sejít a pohovořit, ale víme, že zde existují větší problémy a ty nevyřešíme zde v tomto sále. Ty nejpalčivější problémy a o to mi jde. Když eh, se podíváte na ten svůj seznam, podíváte se například na směrnici NEC, Máte pocit, že je obtížné ji začít naplňovat a víme všichni, jak daleko jsme od toho cíle dostat se k čistému ovzduší v Evropě. Víme tedy, že to je opravdu velice náročný, bolestný proces a víme, jaká rozhodnutí se eh, učinila třeba v oblasti spalování a jsme opravdu daleko od cílu na rok 2020, co se týče obnovitelných zdrojů. Máme zde oběhovou ekonomiku, víme, jak je na tom balíček odpadový, který se zrovna projednává v radě. Já vím, že to jsou všechno otázky, které zapadají do toho celkového rámce a tak si říkám, a je to otázka na vás. Co si myslíte, že by bylo nejefektivnější? Debata o životním prostředí, to není jenom nějaký takový koníček, těch, kteří se považují za ekology, kteří objímají stromy. Jde nám o čistou vodu, čisté ovzduší a čistou budoucnost pro naše děti. O to jde. Zároveň však eh, zaznamenáváme, že členských států není až tolik, které by se domnívaly, že by Evropa měla zrovna na tomhle nejvíc pracovat. A to je problém celkové politiky životního prostředí. A já vím, že vaše agentura má svůj IONET a svoje národní kontaktní body. A mě by zajímalo, jak bychom mohli využít tuto síť k tomu, abychom dostali tuto debatu i na národní úroveň na, do národních parlamentů, pokud tahle debata bude stále probíhat jenom na úrovni evropské, pokud se vůbec nedostane do národních parlamentů, tak my zde skutečně můžeme absolvovat celou řadu velice zajímavých výměn názorů, ale pokrok bude stále bolestně pomalý. Tak bych rád se zeptal, jak si myslíte, že by to šlo zrealizovat, co bychom mohli udělat, jak bychom to mohli ve spolupráci s vámi zrealizovat. Myslím si, že už nadešel čas zamyslet se, jak to celé vylepšit, jinak totiž každý rok budeme moci akorát konstatovat, že to je bolestně a žalostně pomalé. Děkuji, pan Demasmaga, prosím. Ehm, Děkuji Děkuji, Srdečně vás zde vítám, pane Browningsi. Děkuji vám za vaše úvodní slova, za vaši přednášku. Práce vaše a vašeho týmu je něco, co, čeho si velice ceníme. A připojuji se ke svým předřečníkům, kteří řekli, že potřebujete také manévrovací prostor, abyste mohli dobře pracovat. Touto otázkou se budeme muset zabývat. Připojuji se k tomu, co řekl pan Gerbrandy. Máme nového prezidenta v USA nyní, který na ochranu klimatu pohlíží jinak než jeho předchůdce, abychom to takto mírně vyjádřili. Což znamená, že se musíme skutečně snažit o to, aby USA zůstaly s námi na palubě, pokud jde o implementaci dohody z Paříže. V USA již probíhají soudní procesy proti aktuálním rozhodnutím prezidenta, který se snaží zrušit stropy pro emise CO2 v oblasti uhelných elektráren. Podepsal dekret, ehm, symbolicky tam byli přítomní i horníci a v tomto dekretu jasně říká, že se chce vrátit k černému uhlí k tomu, aby se získávalo více energie z černého uhlí. Jde mu samozřejmě pouze o zaměstnanost, ale to je krátko zraká politika. Není to udržitelná politika, neboť klima se bude oteplovat a z dlouhodobého hlediska to člověku pouze uškodí. Jak tedy můžeme dosáhnout toho, aby USA neopustilo do z Paříže, jakou roli tady může sehrát vaše agentura. Máte kontakty s, eh, se svými americkými kolegy z agentury EPA? Pan Kaputo? Někdo další? Pane Kaputo, máte slovo, protože se nikdo další už nehlásí. Děkuji vám. Paní předsedkyně, rinnovabili. E, è vero, probabilmente... Velice zajímavé, co máte ve své zprávě. O, o... Stalo se, že jsme na správné cestě, co se týče dosažení cílů do roku 2020. Ale máme k dispozici již jen tři roky a tady musíme vyvinout skutečně ještě velké úsilí, zejména v určitých oblastech. Ovšem, pokud se podíváme zejména na výzkum a vývoj v oblasti nových technologií, eh, zjistíme, že tady můžeme docházet ke konkrétním výsledkům, ovšem je třeba zvolit globální přístup. Proto je politování hodné, že na energetickém summitu v G7 v Římě ne došlo k přijetí prohlášení, a to proto, že pan Trump spochybnil závazky, které na sebe vzaly Spojené státy americké. Dále zachycování CO2, zachycování a skladování CO2. I zde je třeba vyvinout eh, další dodatečné úsilí. Jsem ovšem toho názoru, že politici potenciál této technologie stále ještě podceňují. Evropa, zdá se, není schopna skutečně implementovat cíle z Paříže navzory tomu, že máme k dispozici velice rozvinuté technologie, ale ještě nejsme schopni je dobrým způsobem využívat. Proto se ptám pana ředitele agentury, jak vy pohlížíte na tuto problematiku? Bude zásadní pro stávající obrat v oblasti energetiky. Děkuji. Děkuji. Tím uzavřen seznam řečníků a já dám slovo stručně zástupcům vedení agentury. Pr- v prvé řadě pan profesor Michael Kolus. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem moc rád, že zde s vámi eh, mohu dnes zasedat a že zde mohu promluvit musím říci, že mám jen slova chválek práce agentury, pokud jde o kvalitu a řízení agentury. Chtěla bych však říci, k této diskuzi, že agentura je nejenom spolutvořitelem poznatků, ale hodně samotným původcem poznatků. Bohužel však tyto poznatky se nečasto dostávají tam, kam by se dostat měly. A na to už i upozorňoval jeden z poslanců ve svém vstupu. My zde máme mandát, abychom upozorňovali na tuto věc agenturu, ale bohužel je to zrovna tato oblast, které se dotkly škrty nejvíc. A má to svůj dopad na posilování osvěty a vzdělávání. A další věc, která je důležitá v této oblasti, je ta, že zde existují určité limity. Vy jste se ptali na uh, určité otázky, aspekty společenské, jako jsou eh, toky uprchlíků. Já bych na tohle konkrétně chtěl upozornit, protože možná budeme znovu opakovat ten požadavek, který se objevil ve víceletém programu. Já ale opravdu nevidím jiné příležitosti. A možná prostřednictvím vyhodnocení agentury, prostřednictvím mandátu, který má a prostřednictvím toho, jak důležité je toto téma, bychom možná mohli eh, tyto otázky vzít více v potaz. A ještě bych chtěla říci, že si musíme uvědomit, že je zde Horizon 2020 a různé vědecké projekty a výstupy těchto projektů jsou pro nás relevantní. Mechanismy však nejsou stále ještě k dispozici. To jsou tři témata, která nemají co dělat s kvalitou řízení agentury, ale jsou to témata, na která se v minulosti upozorňovalo. Vy jste na to upozorňovali, já jsem na to upozorňoval eh, na našem vedení a nevím, jestli bude potřeba, abych na to znovu upozorňoval, než se něco stane. Děkuji. A pan profesor Petr Heneken. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi vyjádřit ocenění skvělé práce pod vedením Hansa Brenningse. Jakožto člen Eh, správní rady tři roky, po tři roky, tak vám mohu říct, že tohle je naprostý eh, naprosto skvělý případ evropské spolupráce, včetně Turecka, Británie, Švýcarska. Dovolte mi zaměřit se na téma, kterého se dotkl pan Skol, Skolos eh, pro, na období 2017-18, tak eh, vnímání životního prostředí a ochrany životního prostředí se dost liší eh, oproti předchozím letu, letům, kdy agentura vznikala. Je potřeba vytvořit systémové pochopení životního prostředí, vazby mezi životním prostředím a zelenou, oběhovou a oduhlíkovanou ekonomikou. A všem těmto výzvám musíme porozumět. životní prostředí je příliš často vnímáno jako eh, pouze politika minimalizující rizika. Jenže eh, přitom pomíjíme obrovské společenské a ekonomické příležitosti, ať už jde o SDG nebo pařížské dohody dlouhodobé politiky vycházející ze z cílů, které podporují eh, dekarbonizaci, vedou k tomu, že se konceptualizuje eh, in, politická integrace. takže práce na eh, cílech agentury, na jejich výzkumu se zvýší v budoucnu. Toto platí i v globálním kontextu, třeba spolupráce s Čínou, kde environmentální, v, v environmentálních otázkách, která by měla zintenzivnit. Bez ohledu na politickou nestabilitu v USA. A e, Čína e, například využívá e, Iranet jakožto model pro své vlastní sítě v oblasti životního prostředí. Všechny tyto nové cíle samozřejmě vyvolávají otázku, zda mandát agentury má být prodloužen a zda eh, by měly být zvýšeny alokace zdrojů. Já bych chtěl vyzvat eh, po panu Gerbrandem a po panu Skolesovi, abyste všestranně podpořili práci agentury. A pokud možno, abyste dali k dispozici agentuře další zdroje, tak aby mohla agentura ještě lépe přispět k úspěšné tvorbě politik v Evropě. Děkuji. Já také děkuji. A máme tu zástupce komise, paní Fuskot. Chcete se stručně vyjádřit? Ano, či ne? Všichni zdravím jen eh, stručně aktualizovat o hodnoc, aktualizaci týkající se hodnocení. Myslím, že tady je také velký zájem eh, ze strany agentury a výboru Envy. Ten proces začal v loňském roce v prosinci, kdy tam byl konzultant, který s námi pracuje na vyhodnocování agentury, eh, sítě Ironite od roku 2000 13 loňského roku. Je to hodnocení, které se dívá vlastně eh, do minulosti. Jsme v těsném kontaktu s agenturou. Bude následovat veřejná konzultace pro širokou veřejnost, zacílenější, zacílenější um, pohovory a jde tu o to, že to poběží od konce tohoto měsíce do léta. Chystáme mezi tím průběžnou zprávu ještě po létě, někdy v říjnu, v září. Plánujeme seminář. A pokud to všechno bude dobře fungovat, tak se sejdeme pak v příštím roce budeme mít nějaký dokument, hodnocení ohledně toho, co fungovalo, pět prvků, o kterých hovořil Hans. Měli bychom zvážit, jestli máme přehodnotit ten mandát, ale každopádně jsme otevření Snažíme se provádět tento proces, abychom našli všechny možné prvky od různých aktérů, abychom věděli, jaký bude výstup. Děkuji. Hodně zájmu a podpory. Hodně ocenění. Antony, chcete zareagovat na to, co tu bylo řečeno? Děkuji. Děkuji vám všem za připomínky, za širokou podporu. A musím zdůraznit, že to tež platí pro reakci komise. Máme konstruktivní vztah, pokud jde o nastavení tedy té orientac, těch hlavních orientačních bodů, které stanovujeme. Mnozí z vás zmínili důraz na zdroje. Náš víceletý pracovní program je v skutku ambiciozní znalostní agendu, agendou, která podporuje eh, ty eh, zásadní evropské politiky. Z hlediska toho, co bylo prioritou v průběhu let. Tak to je eh, jednoznačně těsně podporuje tuto rozvojovou agendu pokud někde byly zásadní rozdíly proti minulosti, tak v tom, že když jsme v minulosti obdrželi některé nové cíle předstávajícím víceletým rámcem, tak by k tomu nebyly žádné další posty a teď už jsme dostali některé, ale teď už jsme dostali jich méně, ale například teď už dostáváme pouze smlouvy, ale není to přímo rozpočet je to prostě daleko větší bitva teď o zdroje na nové úkoly. My přitom spolupracujeme i s komisí, abychom předložili přesvědčivé argumenty, jakožto agentura, která se specializuje ve znalostech, na znalosti, tak věřím ehm, v racionální přístup, pokud jde o e, zdroje. Nikoli frustrace, hněv, nebo nějaké jiné emoce. Jde o racionální debatu. Pokud chcete, abychom odváděli kvalitní práci v nějaké oblasti, tak my můžeme samozřejmě racionálně spočítat, kolik si myslíme, že by, to, že by bylo potřeba. A to bylo úspěšné v omezeném počtu oblastí, ale jak se říká, ten, ten um, tuk z té polívky je pryč, um, jak říkáme, a já nejsem nějak nervózní z toho, ale snažím se zkrátka odvádět kvalitní práci, snažíme se maximálním způsobem stanovovat dobře priority tak, abychom plnili to, co splnit máme. Vy jste naznačil celou řadu různých otázek, v nichž bychom mohli odvádět relevantní práci, a to nejenom z hlediska vědeckého, ale také na podporu eh, klíčových evropských politik. Pokud máme ambiciozní agendu v oblasti eh, oběhového hospodářství, pařížské dohody, chceme eh, mít informace o přírodním kapitálu nebo námořním životním prostředím, tam jsou pořád ještě určité nez, mezery a my je můžeme vyplnit pouze prostřednictvím eh, prostředků, které budeme mít k dispozici. Pokud jde o transformační politiky, jsem přesvědčen, že chcete-li eh, znalosti ve vaší transformaci, tak potřebujete určitou transformaci těch znalostí. A to, k tomu jsou potřeba investice do znalostí. Pokud jde o některé klíčové otázky, snažil jsem se je eh, združit do několika skupin. První se týká mezinárodních aspektů. To znamená Spojené státy, na jedné straně Čína, svět, který se rychle rozvíjí. Pokud jde o Spojené státy, tak tu máme dlouholetou eh, tradici spolupráce se Spojenými státy. Pracujeme s eh, americkou EPA, Máme s nimi te- telekonference několikrát ročně, kde se bavíme o jejich, o jejich e, agendě. Já jsem, hovořil, já jsem tam byl, když se dostal do funkce pan Pruet. Měli jsme několik e, dní diskuzí a oni nás věděli e, rádi, protože my jsme, když jsme vlastně odešli, oni říkali, zůstaňte tu a pak, pak říkali, buďte s námi v kontaktu protože my možná nebudeme již mít takovou kapacitu, nebo nebudeme mít eh, jednoznačné povolení kontaktovat vás. Takže prosím, pokračujte v tom, ať zůstanou komunikační kanály eh, otevřené, ať proudí informace přes Atlantik. A my to eh, skutečně chceme dělat, alespoň v míře, v které je to možné. Jsme v kontaktu s některými výzkumnými ústavy v, ve Spojených státech. To jsou jedny z nejlepších na světě. Akademická společnost, ale také NOA, to znamená atmos, atmosfér, studium atmosféry a další. My využíváme jejich data, jsme s nimi v neustálém kontaktu, setkáváme se s nimi a při řešení globální agendy. To tež částečně platí i pro Čínu a řadu dalších zemí. Takže my jsme prokázali jasný eh, zájem o to, co dělá eh, zbytek světa často, když musím veřejně eh, v širším, s širší veřejností hájet evropský projekt, tak z hlediska mého týmu je to poměrně snadné. 39 stran, 28 eh, je vázáno <coughs> závaznou evropskou legislativou a když se podíváte na Spojené státy, tak oni třeba v rámci nafty, tam ta výměna je jenom informací je zlomkem toho, co děláme my, nebo ASAN. To je prostě zanedbatelná ta úroveň výměny informací. Není žádné jiné místo na této planetě, kde by si 28 států a ještě 11 dalších, které jsou, se inspirují tím, co děláme, kdy byly provázany závaznou legislativou. To je prostě znalost, obrovská znalostní síť organizace v planetárním kontextu. Jistě, že o to je velký zájem. Čínský ministr životního prostředí připustil, že mají problém se spolehlivými údaji jen dokonce i v rámci jedné velké země. Jak to děláte mezi 28 zeměmi? To nás hodně zajímá. Takže to jde hodně na drámec eh, té pouhé eh, vnit, interní agendy a děláme, co můžeme s těmi prostředky, které máme. Pokud jde o znečištění ovzduší, a jeho vazbu na zdraví, dopravu. K tomu bylo několik dotazů, které s tím souvisely. Chci znovu zdůraznit, že je to nejdůležitější otázka z hlediska dopadu na zdraví. Proč nevidíme velký pokrok? Vysoký počet evropských cílů či limitů není sladěno s, s limity Světové zdravotnické organizace. Čili tady musíme pokrýt poměrně velké eh, ještě pole, musíme eh, vyplnit tuto mezeru. Rozdíl mezi 400 až 6 tisíc eh, úmrtími ročmi, ročně značný. Pokud pomyslíte třeba na dekarbonizaci silniční dopravy, tak tam ta vazba toho, co by, jaký vliv by měl, měla elektrická vozidla, k tomu jsme měli tři zprávy. Zpráva pro dopravu a životní prostředí v rámci přesunu eh, k systému udržitelné mobility, to bylo z prosinci, my jsme tam udělali tuto vazbu. Dále zpráva o e-driving, ze systémového hlediska, to znamená, co člověk potřebuje kromě výměny motoru v automobilu, to znamená daňový systém, infrastruktura, právní perspektiva. Dohloubky jsme studovali norský příklad, protože každé čtvrté auto, které se prodá v Norsku, je již elektromobil, což tisíckrát více než eh, v některých členských státech. Proč tomu tak je? A kromě toho máme také zprávu o související s otázkou energetického zájmu. No, kdyby jsme všichni jezdili na elektřinu, jaký by to mělo dopad na poptávku po elektrické energii? Jak by to posílilo nebo neposílilo obnovitelné energie? Takže myslím, že můžeme zůstat v kontaktu a že já vám doplním ještě další podrobnosti. Pokud jde o průlom v oblasti energetických systémů, pan Kaputo už tu není, ale byla to jeho otázka. Potřebujeme systémový dlouhodobý přístup. Jinak můžeme říct, že to děláme pro děti, to je hezké, to je pravda, ale z racionálního eh, pohledu 2050 to ani nejsou dě- naše děti, to už je v podstatě dnes. Cokoliv, co zainvestujeme dnes, tak do nějaké elektrárny, ta bude fungovat v roce 2050. Jejich života, životnost je vyšší než 3, 35 let. Takže co uděláme? Chceme nechat eh, zablokovat naše investiční prostředky do tradičního systému, do roku 2000, který nás dostane do roku 2030, ale ne 50, a nebo rovnou začneme otvírat eh, nějaké nové cesty přístupové, které nás povedou až do roku 2050. Měli jsme zprávu, kde na, podle jednotlivých zemí a firem jsme počítali s eh, nebezpečím tak toho takzvaného lokinu uhlího, uhlíkového, a e, jsou, to znamená, to jsou ty prostředky, které by uvízly v těch klasických investicích místo, aby se přesouvaly e, do e, udržitelnějších zdrojů energie. Tolik tedy ten holistický přístup, ten celostní přístup. Myslím, že Klaudia tady vysvětlil podle mě dobře jednu věc. Jedna z, ze stěžejních otázek je, že máme teď nařízení, které je 25 let staré, které vůbec nezmiňuje termín klimatické změny. Stálo by asi za to se k němu vrátit. A já vím, že explicitním záměrem je nikoliv se zbavovat agentur, ale, nebo této agentury, ale přizpůsobit agenturu jejím budoucím úkolům na základě kritického přehodnocení toho, co jsme dělali celých 25 let. Díváme se do minulosti a pak bude follow-up, který už bude se řídit běžným procesem takzvaného fitness checku. A bude to v rukou komise a ve vašich rukou. A já jsem ten, kdo bude hodnocen a vy sehrajete tu aktivní eh, roli eh, to, v tomto hodnocení. Takže chceme a přejeme si kritické vstupy. Pak tu byla řada otázek vazby s tou uh, úrovní těch jednotlivých zemí, jak to zapracovat do parlamentních rozpráv na národní úrovni. Naše zpráva z roku 2015 o stavu životního prostředí, tak tam jsme řešili již 31 eh, zemí z hlediska těchto vazeb a musím říci, že ve své funkci, eh, tedy při plnění těch externích vztahů, jsme eh, se snažili dávat přednost, kromě té evropské úrovně, právě vazbě na e, národní parlamenty. Máme takový formát, kterému říkáme návštěvy, návštěvy jednotlivých zemí, kdy se snažíme být v těsném vztahu s výborem, s parlamentními výbory pro životní prostředí jednotlivých parlamentů jednotlivých zemí. A, nebo když navštívíme nějaké země, abychom zorganizovali nějakou událost, tak my jim řekneme, podívejte se, jsme tu, Měli bychom možná co nejlépe využít náš čas. Je nějaká možnost eh, se setkat s mm, těmi eh, odpovídajícně postavenými lidmi. Pak také EONET, ehm, tam přecházíme z sítě, eh, která původně vytvářela data, teď již je to síť, která vytváří skutečné porozumění a která může fungovat na národní úrovni a která ehm, vlastně na, na zadání, když můžeme můžeme požádat nějakou zemi, aby nás podpořila v budování kapacit, eh, tak eh, to, my to rádi uděláme. Jako když třeba parlament nás požádá, aby jsme přišli, tak my velmi rádi přispějeme, dostavíme se, pomůžeme. Takže prosím, neváhejte, můžete eh, se snažit vyslat takovou tu pobídku v jednotlivých zemích, my tam máme i zástupce, které se zabývají těmi, těmito zeměmi, kteří se zabývají těmito zeměmi. Řada otázek se týkala ekonomiky. Pan Mark hovořil o tom, že Spojené státy se soustředí na práci, práci a pracovní příležitosti. To je debata, kterou rád absolvuji, protože máme jasno v tom, že eh, kombinace všech těchto faktorů přispěla k ekonomice, k eh, patentům, eh, že vědecké poznatky a životní prostředí přispělo, přispěly k eh, vytváření nových pracovních příležitostí. Existují studie, spousty studií, které vysvětlují, jak to funguje v Evropě, ale dokonce i jak to funguje vně. A já musím říct, že jsem někdy stále ještě překvapen tím, jak si může někdo myslet, že technologie 19. ani ne 20. let 19. století přispějí k tomu, že se budou vytvářet pracovní příležitosti v 21. století, které budou eh, přispívat k lepšímu životnímu prostředí, k lepšímu zdraví a k lepšímu vytváření pracovního, pracovních příležitostí, o které stojíme v Evropě. To si těžko dovedu představit. Pokud jde o debatu o životním prostředí, tak já vidím určité, určitý výhled v té oběhové eh, ekonomice a eh, nízkouhlíkové ekonomice. Ono často se říká, že se všechno, jak se vede v, op, v optikou ekonomiky, ale je potřeba naš, náš program řešit paralelně s tím, kdy se řeší i otázka ekonomiky. Ani oni, oni řeknou, vy jste tady někde v pozadí, vy si řešte svoje rostlinky, zvířátka a až budeme mít čas a až bude ekonomika zkvétat, tak my se na vás uděláme čas, ale my chceme být přímo u toho, kdy se řeší otázka ekonomiky do budoucna. Pokud ne pro nic jiného, tak už jen proto, že jsou zde výhody a nevýhody. Pokud se nebude řešit otázka udržitelnosti teď, tak dojde k výrazné nevyváženosti. Dochází k čtyřprocentnímu eh, čtyřstupňovému nárostu teploty, což znamená, že přírodní kapitál bude natolik poničený, že eh, nebude toho, co by mohlo bývalo přicházet ze zdravého životního prostředí a proto chci být tam přímo na místě v sále, když se řeší otázka ekonomiky. Pak zde zazněla řada otázek týkající se souladu a naplňování. Samozřejmě na tyto otázky myslíme, provádíme monitorování a výkaznictví a v každé zprávě vám dáváme seznam zemí nebo seznam sektorů s příslušnými normami, s příslušnými cíly a ukazujeme ten rozdíl mezi tím, co se plánovalo a co se dosáhlo a můžeme to udělat nějak ještě explicitněji, například, že budeme vyhodnocovat celou politiku, asi částečně ano. Uh, Ono to vyhodnocování politiky patří do našeho víceletého programu a řešíme to s kolegy z DG Environment a DG Klima, jakým způsobem bychom mohli k některým z těchto procesů přispět. Určitě, jakým způsobem jsme to nastavili a to se opírá o náš mandát a o naše nařízení. Jde o to, že my máme dodávat data a informace a máme sledovat, jak to navazuje na naše politiky a potom teprve sledovat soulad mezi tím, co se stanovilo. Komise provádí toto vyhodnocení prostřednictvím našich dat, ale nedělá to úplně stejně jako my, což souvisí také s tím, že my jsme agentura první generace a to není jaksi součást mandátu abychom prováděli i toto a v souvislosti s monitorováním a výkaznictvím chceme ještě více nabídnout eh, více informací komisi k tomu, aby mohla více a lépe informovat eh, členské státy. řekl bych, že by to bylo určitě levnější, kdyby to dělala takto, než když to někdy dělá prostřednictvím konzultantů. My to v tuto chvíli řešíme, je to konstruktivní debata. A řešíme to s DG pro životní prostředí a chceme do tohoto procesu v budoucnu ještě více stoupit. Já si myslím, že jsem vyčerpal všechny otázky. Ne, má pan Kaputo tady není v sále. A tím jsem chtěl zrovna skončit, s tím, na co se ptal on. Já v řadě eh, oblastí jsem víc optimistou, než jsem byl před třemi pěti lety, protože když si vyhodnotíte dynamiku dlouhodobých změn, těch zásadních změn, tak si vždycky říkáme, že to musí všechno běžet lineárně. A myslím, že docela pro, sofistikovaně známe všechny ty algoritmy, ale když se podíváte na nové technologie, tak je to vždycky skokové. Je to proces, který není úplně uh, lineární. Když se podíváte na systém dopravy a mobility, tak určitě si musíte vyhodnotit, že ke změnám dochází v rámci krátkých časových úseků. Pakliže jasně řekneme, že ta dekarbonizace eh, dopravy, která bude zřejmě znamenat docela mm, dramatické změny, co se týče spalovacích motorů a co se týče dalších změn. Eh, jsou to negativní změny? Nejsou. Ono nakonec eh, nemáme ani parní lokomotivy, už nemáme. Jednoho dne nebudeme mít spalovací motory, to jsou prostě technologie staré. Uh, které jsme používali, pece, které jsme používali v pekařstvích před lety, to, ty se už také nepoužívají a řada lidí chápe, že už to nejde. Takže otázka zní, jakou roli, jakou přední roli se hraje Evropa v tom, aby se nadefinoval systém eh, dalšího eh, století. My jsme na tomto kontinentu v přední linii, pokud jde o vytváření předpisů, pokud jde o vytváření nových poznatků, technologií. Máme ty nejlepší postupy k dispozici o tomto tématu. Známe návaznost na oblast zdravotnictví. Chápeme ji určitě lépe než kdokoliv jiný. A to samé platí v oblasti energetiky. A já jsem úplně nesouhlasil s tím, že technologie nejsou. Technologie jsou, většinou jsou. Jde o to, to rozšířit a urychlit a, op, a podpořit odpovídajícím finančním a legislativním rámcem. A já si myslím, že tím, jak podporujeme práci komise, tak, tak opravdu uh, obojí, jak kvalitu ozduší, tak kvality, kvalitu vody tímto systematicky řešíme. A to odpovídá evropské dlouhodobé politice, ať už je to energetická unie, ať už je to oběhová ekonomika, ať už je to program přírodního bohatství, to všechno, co se orientuje na slibnější budoucnost. Eh, ale týká se to i oblasti, kde stále ještě nemáme všechno vyřešeno. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Samozřejmě jsem připraven odpovědět na další. Děkuji. Děkuji. Bylo to velmi inspirativní. Je to spousta politik, do kterých vaše práce vstupuje a vstupovat v budoucnu i bude. Jsme moc rádi za váš čas. že jste si udělal čas na to, abyste se vyjádřil k našim dotazům a uvidíme se. Chcete vystoupit jako poslední, po, paní předsedkyně? Já jsem ještě zapomněl na jednu klíčovou otázku. Co se týče uh, poznatků, jakým způsobem je uh, dále šíříme. My nemáme kapacitu na vzdělávací programy v oblasti životního prostředí. My máme dvě povinnosti. Poskytovat informace, které jsou srozumitelné těm, kteří jsou specializováni na danou oblast. To děláme. A za druhé máme za úkol cílet na vědecké instituce a univerzity, to dělám několikrát ročně, snažím se posilovat jejich roli, vytvářet a podporovat jejich poznatky Já myslím, že tohle dlouhodobě děláme a plníme. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, to bylo opravdu důležité. Děkuji vám. Děkuji za návštěvu a těšíme se na další výměnu názoru. Děkuji. Uh, uh, Vážení kolegové, tím končí program dnešního dne a zítra začínáme v půl jedenácté, kdy se bude hlasovat a koordinátoři začnou už ráno. Děkuji.